I think we can start. Myslím si, že bychom mohli začít. Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil naše dnešní zasedání výboru. Návrh pořadu jednání můžeme schválit, pokud nemáte žádné námitky. Pokud nemáte námitky, tak můžeme schválit i zápisy ze schůzí konaných ve dne 26. září a 10. 11. října. Vidím, že nikdo proti tomu nic nemá. Sdělení předsedy zatím také nemám nic na srdci. A tím se dostáváme k bodu číslo 4 a to je železniční balíček. Jde tedy o e, tři záležitosti, to znamená otevření trhu pro vnitrostátní služby v oblasti osobní železniční dopravy, zpráva železniční infrastruktury a normalizace účtů železničních podniků. Nejprve musím e, učinit jednu poznámku k procesu. E, parlament 27. října na plenárním zasedání Eh, oznámil stanovisko Rady v prvním čtení. V souladu s článkem 66 odstavec 2 jednacího řádu se počítá s tím, že stanovisko Rady bude zařazeno jako první bod na pořadu jednání prvního zasedání výboru, který má dané téma v gesci. Eh, my jsme výbor, který to má v gesci a proto tedy tady dnes ve výboru pro dopravu e, oznamuji, že stanovisko rady e, jsme obdrželi a tím tedy formálně začíná druhé čtení. Spravodajové e, již zítra předloží svoje doporučení pro druhé čtení a hlasování ve výboru se bude konat 5. prosince. Hlasování na plenárním zasedání se bude konat v prosinci. A tím se dostáváme k bodu číslo 5. Ehm, strategie pro evropské letectví. S panem zpravodajem je Pavel Telička, kterému tímto předávám slovo. Pane předsedo, milí kolegové, dámy a pánové, děkuji vám za slovo. Dovolte mi, abych zdůraznil, co už jsem jednou ve výboru řekl. Společně se stínovými zpravodaji jsme se seš- shodli na základních principech, na kterých bychom rádi vystavěli strategii pro oblast letectví. Má to být strategie, ne takový vánoční stromeček, který bude reflektovat to, co už v legislativě je. Eh, měli bychom se tedy podívat do budoucna to je první věc. Druhá věc. Bude to strategie pro evropské letectví, to znamená do, zpráva z oblasti dopravy, ve které musíme zdůraznit určité záležitosti, které jsou v tomto kontextu relevantní, ale které primárně spadají tedy do eh, kompetencí jiných výborů tohoto parlamentu. Já se ale domnívám, že to tedy respektujeme a že to také eh, bylo dostatečně zdůrazněno. Tomu také bude odpovídat hloubka, do které v určitých tématech půjdeme. Rád bych také zdůraznil, že mezi hlavními cílemi, cíly je tedy například eh, konektivita do budoucna, propojení mezi jednotlivými Eh, módy dopravy, bezpečnost, ale v rámci příprav jsme také zjistili, že eh, stále důležitější roli hraje, hrají investice na evropské úrovni. Domnívám se, že toto téma má svoji interní logiku a jsem rád, že se nám podařilo tuto interní logiku zachovat. To znamená, že jsme nezavedli určité záležitosti, které jsou klíčové pro určité frakce. Nechám kolegu, aby prošel, než tady způsobí větší škody. Protože je to Robert Zíle, tak eh, s vámi souhlasíme. Rád bych tedy řekl, že toho se budeme držet a domnívám se, že to, tato, to má dobrou strukturu, dobrou logiku a já se tedy, já děkuji kolegům za disciplínu. Jsem velmi rád, že tady mohu spolupracovat se stínovými zpravodaji. Je to pro mě velká čest a radost, protože eh, jsou to profesionální kolegové. Kromě toho je eh, tu zaručená genderová rovnováha a dokonce bych řekl, že tomu dominují ženy. V tuto chvíli, pane předsedo, jsme již poměrně pokročili v tom procesu. Jak jsem řekl, máme tedy eh, mnoho eh, Máme 30 kompromisních pozměňovacích návrhů a kromě toho jsme měli další zasedání stínových zpravodajů včera. Domnívám se, že se nám tedy podařilo pokrýt eh, celou řadu témat, že jsme tedy mezi námi dospěli k dohodě a myslím si, že ty otázky, které e, zbývají, jsou tedy přehledné. Kromě toho jsou tu věci, které někteří z nás musí probrat ve svých frakcích, ve svých politických skupinách. Nicméně se domnívám, že ta schoda je natolik vysoká, že e, se nám e, pravděpodobně neobjeví zásadní nové body. Pane předsedo, v tuto chvíli nebudu probírat uh, klíčové kompromisní pozměňovací návrhy, protože jsem tedy zdůraznil tyto otázky již na první schůzi. To znamená, že eh, v tuto chvíli eh, skončím a spíše si vyslechnu názory kolegů spolu s pravodajů a také dalších členů výboru. Do větších detailů se tedy pustím spíše v reakci na naši dnešní diskuzi. Eh, děkuji a nyní Dady Klun. Děkuji. Dobré ráno. Rád bych tedy poděkovala panu kolegovi za tu úvodní zprávu, která byla velmi dobrá. Já si myslím, že velmi dobře vystihl to, tu atmosféru, která panovala na našich schůzích stínových zpravodajů. Bylo to pozitivní a myslím si, že v tuto chvíli zbývá pouze eh, málo otázek, které musíme vyřešit eh, dříve, než se dostaneme do definitivní fáze. My jsme o tom již ve výboru diskutovali a eh, myslím si, že je tu tady stanovisko výboru EMPLO. Myslím si, že tady se zabýváme oblasti letectví a že tedy do toho musíme vnést jasno a musíme se tím tedy zabývat v tomto kontextu. Členské státy i komise by tedy se měly věnovat takovým věcem, jako je jednotné evropské nebe, práva cestujících v oblasti eh, letecké dopravy a tak dále. Musíme využít příležitosti, eh, která se nabízí oblasti letectví, tak aby bylo dostatečně konkurenceschopné. Zároveň ale musíme splnit eh, to, ty svoje domácí úkoly, než tedy eh, budeme eh, působit mezinárodně ve vztahu k našim sousedům. To znamená, že to jsou otázky, o které se musíme snažit, na kterých musíme pracovat. Například ty přelety, i to tedy je řešeno v, v úvodní zprávě pana Teličky. Setkalo se to s poměrně pozitivní reakcí. Uznáváme suverenitu členských států, to znamená, že ji nechceme žádným způsobem podrývat, ale zároveň víme, že se v tomto tématu musíme posunout dál. V úvodním stanovisku eh, nebo po úvodním stanovisku se konalo skromáždění ICAO v Montrealu, kde se tedy eh, tyto věci také řešily. Celkem za to tedy mohu říci, že jsou to důležité věci, pan Telička zmínil interkonektivitu, která je také velmi důležitá. E, dostatečně je tu zdůrazněna skutečnost, že propojení regionů i vzdálenějších regionů je stěžejní a je to tedy věc, na kterou jsme se soustředili, včetně těch uzů a různých alternativ dopravy. E, jsou to totiž oblasti, které tolik e, E, možností dopravy nemají, to znamená, že spoléhají na letectví. Já si myslím, že to bychom měli zohlednit a tak se také stalo. Pokud to mám schrnout, tak mohu říci, že ta zpráva dobře reflektuje diskuzi, kterou jsme spolu vedli. Je to pozitivní, posunujeme se dál a myslím si, že tady jasně formulujeme ambici pro evropské letectví, ne pouze pokud jde o e, lety a infrastrukturu letišť, ale také eh, pokud jde o dodavatelský řetězec a tak dále. To znamená, že já se velmi těším na to, že budeme spolu dále hovořit o, eh, ty, o těch eh, otevřených bodech a doufám, že se nám tedy podaří to odhlasovat ve výboru a následně na plenárním zasedání. Rád bych tedy poděkovala panu zpravodaji za jeho otevřenost, za to, že tedy stínové zpravodaje do těch diskuzí od počátku zapojil a děkuji také ostatním stínovým zpravodajům za jejich snahu. Děkuji. Dank. Děkuji. Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla v první řadě poblahopřát panu zpravodaji Teličkovi a zejména zdůraznit jeho trpělivost a tu kvalitní spolupráci, která tu mezi námi všemi stínovými zpravodaji panuje. Chci říci, že přestože je pravda, že, jak to navrhuje pan Telička, je to, abychom měli strategii zejména vůči budoucnosti, ale je třeba brát v potaz také ty základní pilíři, pilíře, ze kterých vycházíme, na kterých stavíme. Proto je důležité naléhat na to, abychom nepřijali eh, neférovou soutěž ze strany třetích států, zejména co se týče státních podpor třetích eh, zemí v Evropě. Už je tu určitá změna, ale je třeba nestrácet toto ze zřetele. Také mi připadá důležité všechno to, eh, co se týká regionálních eh, letišť a také těch eh, velkých center. Je to důležité nejen pro rozvoj regionální politiky, ale pro podporu dynamiky těch eh, menších letišť a navýšení jejich kapacity. Také nás těší zahrnutí nejen ultraperiferických oblastí, ale zejména ostrovů, které mají své charakteristické problémy a dále také je tu určitá problematika toho eh, propojení těch horských oblastí, které jsou tedy eh, znevýhodnění, co se týče přístupu k letištím pak eh, to uznání základních práv eh, cestujících, eh, to je důležité, dále využívání nových technologií, které může podpořit vyšší míru transparentnosti a přístupnosti k nakupování letenek, tedy vše to, co se týče přístupnosti. A pak, co se týče Gibraltaru, myslím si, že ten kompromis, který tu byl dosažen, um, myslím si, vyslouží souhlas většiny uh, stran to můžeme přijmout. A pak na závěr chci říci, že jsou tu ještě nedořešené otázky. Jedna se týká toho odstavce se sociálními aspekty. Tam je tedy zahrnuto mnoho aspektů, které podle našeho názoru jsou důležité. V podstatě paní komisařka Bulč se na začátku svého mandátu zavázala, že eh, do každého odvětví zahrne právě ten sociální balíček z toho důvodu, aby se nastavila určitá rovnováha aby eh, jaksi nějaké odvětví nebylo znevýhodněno, že by nebylo dostatečně atraktivní, i co se týče těch sociálních aspektů, aby se tam zapojovali eh, mladí lidé, aby nacházeli pracovní místa a podobně. Pak eh, ještě, co se týče těch vzdušných dálnic, tady s tímto konceptem nemám žádný problém, ale jsou tu zase určité aspekty, které bychom ještě měli projednat na úrovni naší skupiny, abychom se vyhli tomu, že se to bude vnímat jako nějaká úniková cesta, které se bude využívat v případě tedy těch letištních práv. Hm. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Eh, ráda bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji, který od samého počátku diskuzí byl velmi efektivní a vše bylo mm, provedeno velmi efektivně, velmi kvalitně jsme spolupracovali eh, a byla tady snaha spolupracovat se stínovými zpravodaji a i my se budeme snažit Nemusím probírat všechny body, eh, které tady pan zpravodaj zmínil, ale když se podíváte na zprávu a když se podíváte na dlouhodobou strategii, a toto vlastně má být strategií, tak jsou tady některé klíčové oblasti, které tady zmínil pan Telička a všechny jsou zahrnuty eh, a, a, eh, a všechno je velmi jednoduché, není to uh, Eh, příliš přetížený dokument. Ten dokument má 500 stran, ale to neznamená, um, uh, nebo tady, pardon, je tady velice důležité, že uh, jsou tam ty důležité věci uh, a tady jde především o dopravu. Je to strategie, která Eh, se dotýká tohoto výboru a já si myslím, že je důležité, že jsme tam začali řešit sociální otázky. Samozřejmě chceme mít dostatek pracovních míst, kvalitních míst v tomto sektoru. Samozřejmě jsme se dotkli také eh, životního prostředí, protože eh, tady je to velmi důležité takové projekty jako čisté nebe a tak dále, jednotné evropské nebe a technologické pokroky v budoucnosti, to vše je důležité. A myslím si, že je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že to bude fungovat pouze v případě, že tady bude opravdová politická vůle na straně členských států a v tuto chvíli to tak není, pokud jde o vytváření kapacit a o to, aby členské státy naplnily požadavky 21. století když jsme tady určitým blokem zemí, který obchoduje se zbytkem světa, tak je, je důležité, aby členské státy naplnili to, co mají. A pokud jde o bezpečnost, toho bych se chtěla také dotknout. Tady eh, máme velmi složité bezpečnostní systémy pro cestující na letištích a je velice důležité zajistit kvalitní bezpečnost, eh, tu nejlepší, kterou můžeme mít. A je to samozřejmě také stále nákladnější a já si myslím, že to bude stále sofistikovanější, sofistikovanější řešení, jak se s tím poradit. A Eh, my eh, samozřejmě víme, že jsou některé před, předběžné kontroly třeba u dětí v USA a my si musíme, my musíme být inovativní a, a přistupovat tady eh, právě jinak k lidem, ať už cestují v rámci obchodních záležitostí nebo kvůli cestovnímu ruchu. A všechny tyto věci jsou důležité. Důležité jsou i malé regiony, malé letiště, protože oni se musí také rozvíjet. Takže celkově si myslím, že je to velice vyvážená strategie a měli bychom je podpořit, EKR je podpoří a já si myslím, že i tento výbor je velmi podpoří a celý parlament. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, jak efektivně přistupuje k této záležitosti. Děkuji. Kateřina Konečná. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Také mě dovolte poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho návrh zprávy a velmi konstruktivní přístup při jednáních. Přestože chápu, o co se v rámci své zprávy snaží a respektuji jeho názor na věc, nemohu s ním však zcela souhlasit. Sám pan zpravodaj ve zprávě píše, že mezi hlavní myšlenky, ze kterých vycházel při svém posuzování této strategie i při předkládání veškerých nových návrhů, patří především zlepšení propojení, posílení konkurenceschopnosti a zachování perspektivy založené na potřebách trhu. Toto však není pohled mé politické skupiny. My vidíme v centru této problematiky zejména spotřebitele a jeho práva a osoby, zaměstnance, na, kterých celý letecký systém stojí a padá. Rovněž ekologická hlediska by měly být vzata v úvahu daleko více a s veškerou důsledností a do větší hloubky. Pane zpravodaj, vaši zprávu respektujeme, ale nemůžeme ji zcela přijmout, protože nevěříme, že v konečném důsledku pomůže těm, na jejich zájmy, jejich zájmy chceme hájit, především evropským občanům. My si musíme uvědomit, že sociální práva zaměstnanců Eh, pracujících v leteckém průmyslu jsou stejně důležitá jako vše ostatní. Že bez těch lidí to prostě nepůjde a pokud jim nedáme záruky a jistoty, tak se nám může stát, že při selhání těchto lidí budou eh, občané Evropské unie, nejen oni, umírat. A já si myslím, že je důležité, abychom zaměstnancům dali jistotu a řekli jim, že Evropský parlament za nimi stojí a to jsme v této zprávě bohužel nenašli a tudíž v závěrečném hlasování nebudeme moct tuto zprávu podpořit. Děkuji. Danke sehr. Der nächste ist Davos Kilic. Děkuji, Davos Kilic, který právě přišel, eh, právě včas. Rozpravu, ale e, eh, se... Děkuji. Ano. Eh, chtěl bych říci několik slov ke zprávě pana Teličky. Práce, kterou máme před sebou, je velmi náročná a důkazem toho je, E, i tak budeme hlasovat. Já si myslím, že je důležité, že návrh komise má snižovat emise z oblasti leteckého průmyslu a my k tomu musíme přispět našimi pozměňovacími návrhy. Mohu pouze říci, že částečně podporuji to, na čem jsme pracovali a tedy na, na setkání se zpravodajem. Ale jsou tady některé věci, které spochybňuji, protože eh, si myslím, že tam není eh, ten správný strategický přístup, protože celé naše letectví nemůže být vnímáno pouze uh, v kontextu zisků. Naším cílem nesmí být pouze zisky, bez ohledu na to, že mezinárodní normy a dohoda ICAO o snižování emisí bez ohledu na to, že tyto věci nás těší, tak bychom měli usilovat o něco dalšího. Měli bychom podporovat vědu a výzkum a vývoj i v oblasti letecké dopravy, nejenom pozemní, tak abychom snižovali emise. Rád bych uvedl, že dalším tématem tohoto výboru je také cestovní ruch a Evropa chce být turistickou destinací, což znamená, že stále více lidí bude cestovat do Evropy také letecky. A pokud jde o emise, tak 45 emisí, které bychom měli odstranit, jsou právě v oblasti letecké dopravy. Takže jsou tady velká očekávání a nároky na leteckou dopravu. Možná, že Některými našemi opatřeními narušujeme dobrou současnou spolupráci mezi různými orgány v různých členských státech. A oni se tady snaží snižovat emise a já v tomto kontextu nemohu podpořit myšlenku eh, transevropské letecké dálnice. My jsme tady některé věci dostatečně nedefinovali a možná, že bychom měli vycházet z dobrých eh, zavedených postupů nebo z toho, co se stává dobrým postupem v oblasti snižování emisí. Důležité je, že bychom měli přihlížet také k sociálním právům zaměstnanců ale také eh, k právům cestujících. A jsou důležití také lidé s omezenou mobilitou, postižení eh, lidé, protože díky eh, intermodalitě by se nám mohlo podařit, aby lidé místo letecké dopravy využívali i jiné eh, typy dopravy. Bylo by velice důležité, kdyby došlo k takovému posunu a to bychom měli v našich pozněcích návrzích zdůrazně. Chtěla bych ještě jednou poděkovat panu Teličkovi za kvalitní spolupráci a myslím si, že na budoucích setkáních bychom všichni měli být eh, spokojeni s tím, na čem jsme se dohodli. Vielen Dank, bevor ich jetzt Herrn... Ähm, Dříve než předám slovo Koch, panu Kochovi, tak bych rád upozornil tlumočníky na to, že jsme se domluvili eh, na tom, že výbor pro eh, dopravu bude tedy eh, do Němčiny překládán jako výbor pro dopravu a cestovní ruch. Takže děkuji a toto eh, nyní předávám slovo panu Kochovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Taličkovi za kompromisní návrhy, které považuji za skvělé. Mám k tomu pouze tři malé poznámky. Eh, kompromis dvě je lepší, protože my i nadále tedy eh, trváme na realizaci konceptu jednotného evropského nebe sebe, na tom bych, o tom bychom neměli pochybovat. Pokud jde o bezpečnost, tak je pěkné, že v kompromisu 23 se eh, zvolil přístup opírající se o riziko. Je potřeba se strategicky přizpůsobit měnícímu se prostředí. Za třetí bych rád upozornil na svůj návrh 23, který zdůrazňuje duální vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání v letecké technice, eh, které umožňuje nebo vyžaduje eh, kombinaci teoretického vzdělávání a praxe v mezinárodním sektoru, kterým letectví nepochybně je, bychom eh, takovýto přístup měli zvolit i v mezinárodním měřítku. Kromě toho bych chtěl poděkovat výboru pro zaměstnanost za jeho stanovisko a doufám, že jeho podněty budou e, zapracovány. Děkuji a nyní má slovo Gezíne Majesner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Teličkovi. E, většina už zazněla, myslím si, že to velmi dobrá, vyvážená zpráva, která je velmi stručná, ale zároveň zmiňuje velmi důležité věci. Ráda bych zmínila dvě věci, které mám na srdci. E, za prvé soukromé menší letadla. My když hovoříme o letectví, tak někdy myslíme pouze na ty velké letecké společnosti, které jsou nepochybně důležité, ale musíme si uvědomit, že tady je celá řada menších letadel, které se také pohybují ve, eh, ve vzduchu. To znamená, že i ta bychom měli eh, zohlednit a nějak zapojit do eh, letiš, tak abychom věděli, kdo co si může dovolit a kdo ne. Kromě toho ještě jedna věc, která se týká těch leteckých dálnic. O tom hovořila Ines Ayala Center. Eh, možná, že ten pojem eh, letecká dálnice zní zvláštně, ale mně se to eh, poměrně líbí, protože nebe bude do budoucna ještě plnější. A pokud se podíváme, jak to v Evropě vypadá, tak já osobně bych si přála, abychom tu měli více evropských leteckých dálnic, protože to by tady byla pozitivní věc. To znamená, že ta myšlenka jako taková se mi nezdá vůbec špatná, byť možná na první pohled to vypadá zvláštně. To znamená, že děkuji všem, eh, kteří se na tom podíleli. Myslím si, že máme tedy eh, dobrou výchozí eh, pozici ve vztahu ke komisi, pokud jde o budoucnost evropského letectví. A nyní Izabela de Monte, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za vykonanou práci a za připravené kompromisy. Mám připomínku, co se týče regionálních letišť, protože podle mého názoru hrají velice důležitou roli, jak co se týče podpora těch hlavních letišť, tak jakožto možnost pro místní rozvoj a rozvoj turistického ruchu vzhledem k tomu, že to nemá zásadní dopad na členské státy, tak si myslím, že by tu měla existovat opravdu flexibilita pro státní podpory. Existuje tu potřeba na místní úrovni pro určitý druh služby a proto bychom měli tedy podporovat navýšení těch možností Eh, podpor nebo příslušných kompenzací, tedy co se týče těch veřejných služeb. A pak také eh, podpory podpory pro fungování malých letišť. A co se týče kompromisu 20, tady je pozitivní to, eh, že je tu význam eh, nebo podpora těch duty free, což je zase důležité pro zachování těchto regionálních letišť. Děkuji, ještě jednou se přihlásila Ines Center, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pouze jsem se chtěla připojit k tomu, co řekla paní Meissner ano, už ve stávajícím nařízení se stanoví, že je možné používat, tam se používá konkrétně to regional bottlenecks. Ale co mne znepokojuje, to je využívání té terminologie a v novém návrhu pana zpravodaje se to vnímá tak, že se snaží tady nějak zachránit eh, situace nějaké, řekněme, legální stávky, co se týče tady nějakých eh, odborových možností. Ano, toto už se může používat za určitých um, situací, kdy eh, to tedy komise nazývá tím výrazem regional bottlenecks. Já bych ráda věděla, jak to řádně interpretovat. Už prostě nyní je tu zahrnuta ta možnost, eh, že by se to mohlo využít i v realitě, ale já doufám, že něco takového nikdy nenastane. Komision Děkuji. A nyní tedy za generální ředitelství MOVE zástupce komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě za komisi chtěl velice poděkovat panu Teličkovi eh, za připravenou zprávu, která si myslím, že si ze strany komise vyslouží podstatnou podporu a tato Zpráva si vysloužila také rozsáhlou podporu i řekněme ze všech stran ve vašem výboru, což je velice pozitivní, když si přejeme zapracovat na této strategii a implementovat ji maximálně nejlepším způsobem. Asi se vyjádřím jen ke dvěma bodům, které vyplynuly z této diskuze a vysloužily si i nejvíce na pozměvacích návrhů. Ta externí eh, letecká politika, Eh, a regionální konektivita. K té eh, politice tady bych chtěla říci, že postupujeme rychle, jsme zahájili jednání s různými třetími zeměmi a to na základě mandátu, který jsme obdrželi teprve v červnu. Ehm, řádná hospodářská soutěž tvoří součást těchto jednání. A za druhé k té externí části také řádně pracujeme na návrhu nahradit to staré nařízení 868 a doufám, že budeme eh, toto schopni předložit eh, na počátku nového roku. A co se týče té regionální konektivity, tady bych v první řadě chtěl zdůraznit to, jak je také z hlediska komise konektivita důležitá na úrovni EU v nejrůznějších regionech včetně těch nejvzdálenějších regionů, které normálně eh, nejsou dostatečně pokryty. Je to pozitivní trend v samotném eh, odvětví, který tu zaznamenáváme, tedy ten eh, přesun z bodu do bodu narůstá, tedy že se necestuje už tolik přes ty významné huby, ale že existují přímá spojení i mezi těmi sekundárními letišti, což je velice dobré pro konektivitu. A pak otázka týkající se kapacity regionálních letišť z našeho hlediska je důležité, aby kapacita pokryla tu poptávku. Nicméně ta kapacita musí být ta správná. Ani nepříliš moc, ani nepříliš málo. Je třeba dostatečně investovat, ale zároveň také nemít tam ta prázdná letiště. Ano, musíme zavést celou řadu nástrojů, ostatně už je nyní používáme, máme i pokyny, máme evropské financování prostřednictvím EFSI, a máme pravidla i pro eh, týkající se povinnosti veřejných služeb a právě v napojení na regionální konektivitu. A na závěr ještě několik slov týkající se jednotného evropského nebe. Tady bych chtěl zdůraznit, že také eh, nás znepokuje nedostatečný pokrok v, tomto, eh, v tom návrhu CES 2+, a ten spor ohledně Gibraltaru, takže tady jsme vděční za jakoukoliv podporu ze strany parlamentu k těm nebeským dálnicím. Myslíme si, že je to zajímavý koncept a rádi bychom to převzali a ještě dále promysleli. Ty dálnice, samozřejmě ono to tak trochu zní jako znečištění hluk a celkově negativně, ale my si myslíme, že tento koncept je v podstatě pravým opakem. Má to vylepšit ten plynulý pohyb a přímých cestách místo nějakého odklánění, prostě aby vše probíhalo plynule přes přímé cesty i když e, může docházet k narušením v některých oblastech, což v dnešní době vede k opravdu velkým odklonům, což není vůbec důležité pro cestující, kteří sedí déle v letadle a znečišťuje to také životní prostředí. Takže e, je dobré zapracovat na tomto konceptu ještě více a ještě jednou vám děkuji za všeobecnou podporu. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj, pan Talička, prosím. Děkuji pane předsedo. Jak už jsem řekl ve svém úvodu, nyní budu reagovat na některé z bodů, které tu zmínili moji kolegové. Já si myslím, že to, co říkali kolegové členové výboru i stínoví zpravodajové potvrzuje, že jsme eh, na schůzích měli nejen dobrou atmosféru, ale že jsme se také na celé řadě věcí dokázali shodnout. Dovolte mi, abych zdůraznil několik eh, záležitostí. Nejprve koncept eh, těch leteckých dálnic. Já se vrátím ke slovům komise. Ano, je, jde o volný tok, volný pohyb. My tady hovoříme o konceptu, který, protože Eh, ve strategii nepůjdete do podrobných detailů. Jde pouze o to, abychom se shodli na tom konceptu. Ale zároveň, a myslím si, že to je to, o čem hovořila paní Ayla Sender, zároveň by to nemělo ohrozit eh, práva pracovníků například právo na stávku a tak dále. To znamená, že toto chci zaručit. Je to otázka, která by neměla být naším návrhem nějak spochybněna. Nebudu hovořit o detailech, ale budu velmi rád, pokud o tom budeme moci do budoucna hovořit. V zásadě tedy máme Cezár jednotné evropské nebe a půjdeme ještě dál. Budeme chtít umožnit, aby tu byla zaručena konektivita co, do co možná největší míry. Pokud použijeme pojem narušení, tak se to netýká e, stávek, je to tedy narušení jako celek e, a blok. Používáme to v obecném významu, nebudu se teď věnovat detailům. To je tedy jedna věc, kterou jsem chtěl říci tomto kontextu musím říci, pan Škrlec tedy eh, nebyl přítomen na včerejším zasedání stínových zpravodajů, to znamená, že to s ním proberu později, ale v každém případě eh, konsenzus jasně dokazuje, že se tedy těmto věcem věnujeme a doufám, že tedy dospějeme ke společnému chápání. Já říkám, že se tedy eh, že stavíme na tom, co už dnes je k dispozici a co tedy bohužel není vždycky implementováno, ale zároveň chceme mít i nějaký strategický strategický cíl a chceme se dívat do budoucna. Druhá věc. Sociální aspekty. To zaznělo z úst celé řady kolegů. Snad se dokážeme shodnout na tom, že jsem to zohlednil ve znění kompromisních pozměňovacích návrhů. Můžeme tady diskutovat o jedné otázce, a sice jestli bychom měli jít do větších detailů. Já jsem na začátku řekl, že to je strategie, která musí zdůraznit i takové otázky, které jsou relevantní, které se netýkají pouze dopravy, ale nepůjdeme do větších detailů. Paní Ayla Sender řekla jednu věc, kterou eh, tedy budu muset zohlednit před posledním stínovým, zasedáním stínových zpravodajů. Budeme tady muset eh, přiřadit větší prioritu těm sociálním otázkám, eh, slibuji to. A nyní tedy spravedlivý přístup. Já si myslím, že ten dokument v tomto ohledu hovoří poměrně jasně. My tedy vysíláme eh, směrem ke komisi jasný signál. Eh, to je jedna věc. A druhá věc, bilaterální dohody. Já tady předkládám koncept nebo myšlenku doložek o spravedlivé soutěži. To je koncept, na kterém budeme trvat. Na tom tedy vládne dohoda. Já jsem velmi pečlivě naslouchal tomu, co říkal kolega z SAD a tomu, co se tedy týkalo spravedlivého přístupu, eh, například i při eh, kupování letenek a tak dále. To je věc, na kterou se také budeme soustředit. Pokud jde o periferie, to znamená regiony nebo letiště, která jsou vzdálená, která jsou na okraji, v okrajových oblastech, já si myslím, že tady musíme vytvořit vyváženou situaci prostřednictvím všech prostředků, které máme k dispozici. Já jsem tedy požadoval to, abychom v těch vysoce integrovaných oblastech, kde máme eh, vysokou eh, koncentraci letě, letišť, zaručili tedy intermodalitu. To je v tom dokumentu eh, zapsáno. Ale pokud někde je pouze jeden jediný způsob dopravy, tak bychom na to neměli zapomínat. Neměli bychom zapomínat na ta vzdálená letiště jenom proto, že nejsou zisková. A já se domnívám, že to je tady v tom textu dobře zdůrazněno. Gibraltar eh, byl zmíněn, není to jako takové zmíněno v textu. Eh, já se domnívám, že v této souvislosti je důležitá otázka těch věcí, které byly eh, blokovány v radě. My jsme o tom hovořili, to znamená, že na tom jsme se od první chvíle shodli a já si myslím, že to je velmi pozitivní a byl bych velmi rád, kdybychom se tady na tom dokázali i tady shodnout. A eh, sice, ale nyní ještě poslední poznámka. Škoda, že s námi už není paní Konečná, Eh, ona z části nebyla na těch našich zkouškách. To znamená, že jsme neměli možnost si vyměnit názory a věnovat se tomu, eh, že ty otázky, o kterých hovořila, jsou v textu. Já jsem to vysvětlil, že to tedy odpovídá té logice a eh, doufám, že se tady k tomu ještě dostaneme, že to budeme moci probrat. Myslím si, že v tomto ohledu tedy se, e, máme většinovou schodu. Pokud jde o e, otázky životního prostředí IKO, já očekávám, nebo já souhlasím s tím, že mnozí z nás by od IKO očekávali víc. Nicméně, pokud se na to podíváme realisticky, tak to, co jsme od IKO získali, je poměrně dobrý výsledek, na, kterým do budoucna, na kterém do budoucna můžeme stavět. A byl bych rád, kdybychom tedy zvolili formulace, které v tuto chvíli v textu jsou a které představují solidní kompromis. Pane předsedo, milí kolegové, pokud to mám schrnout, domnívám se, že většina těch otevřených věcí nebo obav, které tu zazněly a které také byly doplněny k návrhu strategie, byly dostatečně zohledněny v tom aktuálním znění. A zároveň je to tak, že tedy eh, se držíme té základní myšlenky a strategie, kterou jsme si potvrdili na začátku. Doufám, že za pár dní budeme mít tedy poslední schůzi stínových zpravodajů a že včas eh, budeme eh, mít k dispozici návrh, tak aby se mohlo 5. prosince hlasovat. Ano, děkuji. Bylo již řečeno, že hlasování se koná 5. prosince a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské platbě. Spravodajkou eh, je paní Gezine Meissner a má slovo. Děkuji. Teď přejdeme z letecké dopravy k vodě, eh, k vodním cestám a na to nejsou, nebo není tomu věnována dostatečná pozornost. Ve všech členských zemích není dostatek vnitrozemských eh, říčních, eh, tedy vodních cest, ale přesto je to důležité a musíme se na to zaměřit. Chtěla bych úvodem poděkovat všem stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Okamžik, prosím, pan předseda. Zatím tady není dostatečné ticho. Slovo má pouze paní Gezine Meissner. Dobře, navážu tady na poslední větu. Právě jsem chtěla poděkovat za konstruktivní spolupráci. Děkuji všem mým politickým eh, poradcům i Dominik ze sekretariátu výboru. Byla to velmi plodná spolupráce. Máme 255 pozměňovacích návrhů, eh, vypracovali jsme 123 kompromisů a většina pozměňovacích návrhů byla zohledněna v kompromisech. Samozřejmě ne každý vyhrál, ani, ne, ani já jako zpravodajka. Každý musel někde ustoupit. Měli jsme dvě setkání stínových zpravodajů, byla ale velmi úspěšná. Včera bylo druhé takové setkání a půl hodiny před vyhrazeným časem jsme skončili, což znamená, že jsme nalezli možnost schody. Chtěla bych krátce pohovořit o obsahu. Cílem v tomto případě mm, a my ještě nejsme zcela hotovi, Cílem je vytvořit harmonizované vzdělávání pro eh, vnitrozemskou plavbu v Evropské unii. A vnitrozemská plavba zatím ještě nebyla v oblasti vzdělávání harmonizována a to bychom si přáli, protože jsou tady nedostatky eh, u eh, vzdělávání mužů i žen a jejich harmonizace a některé věci jsou tady dosažitelné právě pouze díky harmonizaci. Důležitá byla působnost a výjimky. Vím, že to, co my jsme teď připravili, možná všechny úplně nenatchne, ale máme tady země, jako je například Malta, ta nemá žádné vnitrozemské vodní cesty, ale vzdělává eh, Mm, pracovníky pro tuto oblast a proto nemůže být vyňata. Eh, Finsko má například mnoho jezer, ty ale nejsou spojeny eh, s říční evropskou dopravou a pro eh, jezera platí jiná pravidla než pro říční cesty a proto Finsko můžeme vynechat a přesto tam téměř celou Evropu zahrnout. Myslím si, že se nám to víceméně podařilo, abychom zajistili mobilitu pracovníků. Potom šlo o to, že řeky Eh, mají někde určité eh, problémy. My tady máme píseň o Lorelai eh, a někde je třeba velký prout a zkrátka na různých místech jsou různě náročné trasy a je velice důležité, aby rizika byla označena a abychom se postarali o bezpečnost, aniž bychom zároveň vytvořili překážku a zablokovali danou řeku. My jsme tady ještě rozšiřovali návrh komise, máme tady samozřejmě obsah vzdělávání pro nejrůznější odborníky, od kapitána až po námořníka nebo pomocného námořníka, to vše jsme tam ošetřili a teď jde také o to, abychom vyjasnili uh, roli cesny a Gremina Rínu a vůbec těch, kde se už upravovalo, jakým způsobem se má eh, postupovat na různých cest, vodních cestách. To je tedy k obsahu. Já si myslím, že všichni vědí, že sociální demokraté si přáli, abychom nehlasovali zítra, ale abychom to odsunuli. Já bych si přála, abychom o tom zítra hlasovali. Je to připraveno k hlasování. Uh, a i včera jsme se víceméně shodli na tom, že bychom měli zůstat u této podoby a já bych eh, dala ke zvážení pouze jednu věc. Samozřejmě, že je důležité být hlavně pečlivý, to je důležitější než rychlost, ale my jsme pečliví a musíme si uvědomit jednu věc. Pro, Slováky je, pro Slovensko je tato věc velice důležitá. Oni čekají na tuto legislativu, přejí si zahájet trialog Někdy je to tak, i když je to zvlášť, že rada je rychlejší než my a rada je teď rychlejší a čeká na nás. A možná, že když to opozdíme, tak ten trialog nebudeme řešit se slovenským předsednictvím, ale s Maltou a Malta asi nebude mít zase až takový zájem. Takže já si myslím, že toto je velmi důležitý eh, text a nemělo by se to odsouvat, proto si přeji, abychom hlasovali zítra, abychom mohli zahájit ten trialog již nyní. Děkuji, Roland Mizelier. Hm, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za její práci. Ona byla velmi obratná během vyjednávání, měli jsme málo času, přestože je to velmi náročné téma. Podařilo se nám dohodnout se na pozici, která je velmi pozitivní, takže paní zpravodajku podporuji a myslím si, že je potřeba o tom hlasovat zítra stejně jako paní zpravodajka byla odvedena velká práce a rada na nás čeká, to je pravda. Ovšem, eh, těch 23 pozměňovacích kompromisních návrhů, ty nám, ty nám tady vyhovují. Um, vyhovuje to naší linii EPP, um, ehm, eh, říční uh, síť tady má Eh, určité výjimky, které jsou pro nás důležité a potom jsou tam některé místní eh, omezené výjimky, problémy mimořádné situace, dostupné eh, informace, profesionalizované, které by umožnily našim zaměstnancům eh, získávat eh, kvalifikaci, postupné zavádění tohoto systému, aby se z odvětví mohlo přizpůsobit a potom zahrnutí třeba i cesny, pokud jde o vytváření budoucích norem. Takže to vše nám velmi vyhovuje a já bych ovšem zdůraznit jednu věc, která nebyla v kompromisu, nebo mm, není tam zahrnutá, ale je to důležité důležité a to je působnost směrnice. Někteří hovořili o tom, že ta směrnice by neměla být uplatňována v těch členských státech, kde mají nějaké informační centra. Možná může to vypadat logicky, ale já si myslím, že ta směrnice by se měla uplatňovat všude. Soudní dvůr uznal ovšem tedy právo, aby nedotčené členské země nemusely transponovat tu směrnici. Je důležité, aby převážil eh, zdravý rozum a aby tady byly určité výjimky. Ale jinak tu zprávu podporuji. Děkuji. Děkuji. Peter van Dalen. Voorzitter, in de eerste plaats een eh, groot woord van dank en compliment. Děkuji, pane předsedo. Mm, také já chci poblahopřát paní zpravodajce. Myslím si, že paní Meissner se podařilo tam zahrnout velice reálný přístup k této zprávě, takže za to ji opravdu přímě děkujeme. Pravdou je, že my jsme hodně naléhali na ty kompromisní návrhy, o těch navigačních výborech, těch nějakých 4-5, které máme v Evropě, které si přejeme vylepšit, posílit. Obecně si přejeme tedy posílit ty kvalifikace a myslíme si, že ten původní návrh komise nebyl dostatečně rázný tady v tomto. Myslím si, že v těch kompromisních návrzích se podařilo dosáhnout té rovnováhy. Také se hodně hovořilo o tom, a jak je to s těmi pracovními dobami, o tom proškolování. A myslím si, že se nám podařilo dosáhnout uspokojivých kompromisů a přiblížili jsme se k návrhu komise, který v této oblasti byl vhodný a v podstatě odráží tu stávající praxi na národní úrovni. V podstatě je to i taková praxe, která se i projevila eh, jako taková, že má opravdu platné a hodně náročné eh, normy a požadavky. Takže s těmi kompromisními návrhy souhlasíme, můžeme je podpořit možná s výjimkou jednoho nebo dvou, ale určitě můžeme v konečném důsledku zaštítit. A myslím, že se nám podaří i dodržet ten harmonogram, který navrhuje paní zpravodajka. Můžeme tady hlasovat už zítra a jsme pro. Děkuji, Claudia Tapadel. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do této práce. Uznává se tu nezbytnost uznávání odborných kvalifikací, je to velice důležité hledisko. Co se týče podpory evropské mobility, to je velice komplexní téma a myslím si, že bychom se jim měli zabývat dopodrobna, protože to zahrnuje opravdu technické a komplexní eh, detaily ty kompromisní návrhy, eh, některé eh, jsou odlišné od toho, co my jsme předkládali. Naše skupina nechtěla eh, v podstatě podporovat takové kompromisy, které budou přicházet s nějakými výjimkami a to právě se úplně odkloní od reality. My si přejeme opravdu integrovaný uniformní systém uplatňovaný ve všech členských státech, aby všichni měli rovné možnosti pro přístup do systému. A dále takové rovnovážné rozdělení síl mezi těmi eh, říčními komisemi, mezi Rýnem a Dunajem. Myslím si, že musíme zajistit takový evropský přístup, aby všechny ty říční komise měly stejnou váhu, stejný význam a aby i ta stanoviska byla rovnocená mezi jednotlivými členskými státy. Takže uh, Ehm, zřejmě cesný bude ten významný orgán, který vypracuje jasná pravidla a bude vykonávat takové tu funkci supervizora. Je důležité zdůraznit, že ta ustanovení nemusí dávat členským státům ehm, možnost nějak přímo či nepřímo ukládat na ty výbory povinnost připravovat nějaké normy. Uh, Myslím si, že dnes proběhne další zasedání, kde dokončíme tedy naše postoje ohledně kompromisních návrhů. A ještě před koncem bych chtěla říci, eh, paní eh, Meissner k návrhu 54. Zdá se, že ty navržené změny by eh, vylepšily návrh, anebo tam zapracovávají jenom další restrikce, omezení. Co se týče toho, jak to vyjádřili zúčastněné straně, že tedy určití pracovníci, kteří budou pracovat v té vnitrozemské plavbě a budou mít smlouvy na oblasti, kde vůbec nejsou ani vnitrozemské cesty. To by šlo proti jaksi ustanovení směrnice a myslím, že by se tyto návrhy měly vylepšit. Paní Marie christine Arnotu. Dan Ines Ayala Senda? Yeah. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že nyní mi není eh, jasné, jak se tu zapracovali dva pro mě velice důležité prvky pro eh, vytvoření právě toho evropského režimu takového druhu odborných kvalifikací a, a nejen tedy jedna taková výlučná komise, která by tedy působila na a, a, základě zkušenosti. E, e, objevují se tu tedy nové nová kritéria, týká se to návrhu 177, brala to paní zpravodajka v potaz a pak dotaz na komisi a na paní zpravodajku návrhy 185, kde navrhujeme uh, um, takový právní rámec pro to, co by byl takový říční jakoby, uh, tachograf, to znamená, uh, asi dojde k podpoře z evropské strany a k navýšení toho provozu uh, na vnitrozemských cestách, takže je třeba uh, tento, mm, vlastně tento druh dopravy kontrolovat a kontrolovat i ty pracovní podmínky. Takže bude existovat eh, něco, mm, nějaký kontrolní rámec v rámci toho právního rámce ve světle do budoucnosti? Děkuji. Nyní Pim van de Kamp. Děkuji, pane. Děkuji, předsedo. V první eh, řadě samozřejmě chci poblahopřát paní zpravodajce, paní Meissner Chci jí poděkovat za její práci i stínovým zpravodajem, protože oni vykonali opravdu výsostně složitou práci. Já jsem čekal opravdu na to, co z toho vzejde, protože to téma je tak komplexní aby se tedy zpracovala nějaká směrnice, která podpoří jednotnější odborné kvalifikace. Já sám jsem to na počátku podceňoval, celé toto téma. Říkal jsem si, no, co z toho tak asi může být ale myslím si, že když jsem následně měl příležitost se setkat se stinovými zpravodají, tak jsem si uvědomil, že celé to téma nebude tak jednoduché, jak to vypadalo a vyplynuly tu nejrůznější problémy i v napojení na vnitřní trh a, a myslím, že problémy jsou nyní překonány a jsme připraveni na zítřejší hlasování. Eh, k tomuto tématu já na to rozhodně nejsem odborník, ale vnímám to tak, že je to určité odvětví, které eh, stále ještě není tak propracované. A co se týče tedy těch eh, kvalifikací, a zacházení s tím takzvaným logbookem. A, a já nevím, jak s tím vynaložíme, možná nějaké přechodné období pro určité regiony v Evropě pro ten eh, lodní deník nějakých 30 eh, let, já nevím, to mi připadá trošku přehnané. Eh, opravdu si myslím, že je to až příliš, ale předpokládám, že paní Meissner tady k tomu ještě něco řekne. Děkuji. Než promluví paní Meissner, tak ještě dáme slovo zástupci komise. Prosím. Uh, děkuji, dobré dopoledne, děkuji pane předsedo a děkuji také paní zpravodajce, paní Meissner. Ráda bych nejprve připomněla, proč tato iniciativa vůbec vznikla. Ehm, vnitrozemské vodní cesty jsou způsobem dopravy, který je ekologický a kde je tedy nejvíce nevyloužitých kapacit. To znamená, že eh, tady čelíme velkým překážkám, pokud chceme dosáhnout plného eh, rozvoje eh, této oblasti je tu nerovnováha v některých oblastech, to znamená, že vznikla tato iniciativa, která je velmi potřeba k tomu, abychom zvýšili atraktivitu tohoto sektoru, abychom posílili mobilitu pracovních sil, ale zároveň eh, zajistili adekvátní úroveň bezpečnosti tomto kontextu se domnívám, že je důležité připomenout to, že tento způsob dopravy je součástí naší snahy o to, aby eh, doprava byla multimodální. To znamená, že naše názory na celou řadu pozměňovacích návrhů jsou pozitivní, protože tyto pozměňovací návrhy zdůrazňují to, co, čeho chtěla komise dosáhnout, podtrhují její cíle, nicméně s celou řadou pozměňovacích návrhů máme vážné problémy. A to proto, že by významným způsobem snížili mobilitu pracovních sil a tím také atraktivitu te, tohoto sektoru a to je v posledku ne, tím hlavním cílem tohoto návrhu. Zároveň by ale ohrozili právní e, jistotu a pokud dovolíte, pane předsedo, e, předám krátce slovo panu kolegovi, tak aby e, tyto body e, stručně vysvětlil. Ano, děkuji. A e, Děkuji a nyní má tedy slovo paní zpravodajka Gezine Meissner. Já se domnívám, že komise chtěla předat slovo ještě kolegovi. Děkuji vám. Děkuji a dovolte mi, abych vás přivítal, abych i já popřál všem dobré dopoledne. Naše obavy, které tu máme, se týkají především možnosti, že by všechny úrovně tedy mohly získat certifikát, certifikát bez toho, aby se zhodnotili jejich kompetence. náš systém, založený na kompetencích, se snaží nahradit ten dosavadní zastaralý systém, který se opírá čistě o zkušenosti chceme vytvořit nový systém a tento pozměňovací návrh by vedl k tomu, že by ten starý systém v podstatě koexistoval s tím novým přístupem založeným na kompetencích. A já se domnívám, že by to naprosto znehodnotilo náš návrh. A o tento návrh se v posledku eh, nová směrnice opírá. To je tedy první věc. A druhá věc, kompromisní pozměňovací návrh číslo 14. Tady máme také obavy, které se týkají eh, určitých rizik a především kritérium vysoké míry nehod, protože to komise bude jen těžko prověřovat. Domníváme se tedy, že takovýto požadavek bude eh, těžko, těžké uvést eh, do praxe a že by to zároveň snižovalo mobilitu pracovních sil. velký problém máme také s tím, že jsou vyloučeny určité osoby eh, z provozování eh, určitých eh, Tras, to je tedy kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna, jak už naznačila paní zpravodajka, eh, Finsko by tady mělo velkou možnost uplatňovat vnitrostátní legislativu a já se domnívám, že takovéto omezení oblasti působnosti, které by se týkalo všech členských států a které v současné legislativě zaručeno není, není přiměřené, proto s ním nesouhlasíme. Kromě toho máme ještě obavy, pokud jde o odkaz na technické e, nařízení, které má úplně jiný cíl ve srovnání s touto směrnicí, která se týká osob. A poslední věc, kterou chci říci, to se týká pozměňovacího návrhu, který e, se věnuje uznávání certifikátu ze třetích zemí. Domníváme se, že by to, bylo, e, že by to mělo být v souladu s pravidly GATT a zatím tomu tak není. To je tedy kompromisní pozměňovací návrh eh, číslo 4. To znamená, že my máme eh, k těmto kompromisním pozměňovacím návrhům eh, výhrady z důvodu, které jsem právě eh, vylíčil. Nicméně doufáme, že budeme i nadále spolupracovat a já děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům za těsnou spolupráci s komisí. Děkuji a nyní tady má slovo Gesine Meissner. Ano, děkuji vám za veškeré reakce. Já jsem řekla, že se nám nepodaří uspokojit všechny, ani se nám nepodaří kompletně uspokojit komisi a to asi komise ví, že tady parlament má svoje názory. Pokud připravujeme pozici parlamentu, tak samozřejmě do toho musíme zapracovat poznatky a zkušenosti z jednotlivých zemí. A v této souvislosti je důležité, že v Evropě jsou velmi různé tradice a zkušenosti a kultury, pokud jde o tuto vnitrozemskou lodní dopravu. Klaudie řekla, že právě to je důvod toho, že tu jsou nejrůznější pozměňovací návrhy. Já jsem se snažila z toho vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy, které by byly eh, přijatelné pro všechny. To je konec konců úkol zpravodaje v takové takovéto eh, situaci. Je jasné, že tady dodržíme eh, časový plán to je velmi dobře, protože díky tomu budeme moci začít trialog eh, se slovenským předsednictvím. Budeme to muset probrat se všemi, včetně komise, rady a tak dále. I rada určitě k tomu předloží Eh, svoje stanovisko mi plán rady známe a proto jsem tady velmi optimistická a jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří získat definitivní znění, které tedy eh, posílí mobilitu pracovníků, ale zároveň bude respektovat i jiné záležitosti. A teď k těm několika věcem, které tu zazněly. Nejprve eh, to, co řekl pan Van Dálen a pan Mizelie, na to v podstatě nemusím nějak přímo reagovat. Claudia Tapardel řekla, že některé pozměňovací návrhy se navzájem odporují, a že bychom tedy neměli přijmout žádné výjimky, to je pravda. To byla právě věc, která byla velmi obtížná pro mě, protože mm, z něk- některé z pozměňovacích návrhů SAD výjimky chtěli a jiné naopak ne. To znamená, že my jsme se snažili najít nějakou zlatou střední cestu, zohlednit všechny ty zmiňované tradice a kultury. Například ve Francii a v Rumunsku jsou plně jiné přístupy a já prostě uh, to respektuju, ale zároveň, když chceme vytvořit evropský rámec, tak musíme vytvořit něco, co bude přijatelné pro většinu. Eh, kromě toho bylo řečeno, že potřebujeme jasné standardy. CESNY to je tedy mezinárodní instituce, která se o to stará a eh, bylo eh, řečeno, že by tedy měla být zvlášť zdůrazněná. My chceme, aby tady nebyla výlučně cestny komise, tedy to formulovala obecně, to znamená, že to může být cestně, ale také něco jiného. Samozřejmě, že tu st- základní standardy a jasné standardy musí být. Pokud jde o pozměňovací návrh 54, tak eh, tu eh, tedy tak bych ráda řekla, že to je můj pozměňovací návrh, který eh, není součástí kompromisu. Já jsem tedy od počátku přemýšlela o tom, jak tedy mohu zdůraznit to, že tady, nebo zařídit to, že tady tady budou pozměňovací návrhy, se kterými já nesouhlasím. Jsou to technické požadavky, které tady není možno uplatnit protože mají jiný přístup. Eh, museli bychom tedy eh, z různých důvodů měnit i eh, přílohy, proto tady není dobré tady poukazovat na technické požadavky. Tolik tedy této věci. Já jsem ten pozměňovací návrh 54 sepsala proto, že by tady bylo dobré to uplatnit eh, na všechny eh, ty vnitrozemské eh, vodní cesty, které tedy se, kterých se nějak týká to vzdělávání. Chtěla jsem, abychom tady měli harmonizovaný rámec, do kterého by zapadly všichni, včetně Malty. Nyní tady k otázce paní Ines Ayala Sender. Z Kompromis, tedy pozměňovací návrh 177 je pokryt eh, ve dvou kompromisech. Za prvé v kompromisu 7 a za druhé v kompromisu 11. Eh, v kompromisu 10 a 11 jsem se tedy snažila eh, se věnovat aktům, prováděcím aktům přenesené pravomoci, pokud jde o cestny. Já si myslím, že tímto způsobem je to optimálně vyřešeno. Rozdělili jsme to do dvou kompromisních návrhů a nyní k těm tachografům. A Eh, ke všem těm elektronickým rozšířením. My jsme to tedy začlenili do nového kompromisního pozměňovacího návrhu. Přechodné období ve výši 20 let je příliš dlouhé. Ano, to je pravda, proto to tam není. A nyní k tomu, co říkala komise, to znamená k těm obavám, které tady komise formulovala. Finická, finská jezera jsme do toho zahrnuli a tak, jak jsme to formulovali, je to čistě finské. To znamená, že to není možno uplatnit na jiné země nebo přenést na jiné země. My jsme tam uvedli i to, že tedy v tuto chvíli eh, ve Finsku eh, jezdí lidé, kteří eh, tedy působí pouze na těchto finských jezerech. Pokud takovýto finský námořník by najednou měl jezdit na Rýnu, tak by si samozřejmě musel doplnit vzdělání tak, aby na tom Rýnu mohl jezdit. To znamená, že Finsko je do toho zahrnuto, ale eh, Finsko se zároveň nemusí postarat o to, aby všichni ti, kteří jsou námořníky na finských jezerech, znali velmi dobře i hrdin. To znamená, že v tomto smyslu je ta mobilita omezená, eh, pokud to mohu tedy eh, zdůraznit na tomto příkladu, protože já jsem se tou finskou otázkou zabývala skutečně podrobně. Pokud jde o technické požadavky, tak to tam vůbec není, to už jsem řekla. Kompromis 14 předpokládám, že komisi trápí především poslední bod, to je e, věc, která je relevantní e, v Německu, a sice to, že čistě praxe může námořníka ospravedlňovat k tomu, aby tedy získal certifikát, já vím, že existují i v jiných oblastech lidé, kteří eh, chtějí, nebo kteří vykonávají určité věci, eh, dělají je dobře, chtějí mít tato certifikát, ale zároveň nejsou teoreticky zdatní. Já jsem se to snažila eh, svým kolegům vysvětlit a oni tady pochopili, že by to tam takto mohlo zůstat. A konečně ta vysoká míra nehod. To je věc, kterou jsem navrhla já. Na základě toho, co jsem slyšela z odvětví, mnoho kolegů také bylo proto, abychom to tam nechali. Já vím, že je to velmi obtížně prosaditelné. Já jsem z toho nechtěla dělat nějakou překážku eh, nechtěla jsem bránit tomu, abychom na těch řekách mohli jezdit, ale je pravda, že někdy to může být taková přitěžující okolnost. To znamená, jak už jsem řekla, toto je naše pozice, zítra budeme hlasovat a další eh, postup tedy uvidíme, eh, nebo další postup se bude odvíjet od těch trojstranných jednání. Tak. Ano, hlasování proběhne zítra, protože program jsme schválili. Já vím, že tu a tam dochází k různým změnám a bylo zmíněno, že možná to bude přesunuto pro někoho je to výhodné, pro někoho nevýhodné a my jsme to zatím dělali tak, že tři dny předtím by to ještě bylo možné, ale den před hlasováním to není možné, takže hlasování zítra nemůžeme odsunout ani pořadí. Tady musíme opravdu zůstat důslední, protože jinak bychom tady měli ještě mnohem větší problémy. Prosím o odpuštění, ale myslím si, že EKR je velká frakce, takže ta jistě nalezne nějakého zástupce, který bude schopen hlasovat. Můžeme se podívat na další bod, a to je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže Evropské unie. A Příslušným eh, výbor je Ekon a zpravodajkou, navrhovatelkou je paní Foster, které tímto uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je stanovisko, eh, tedy eh, tohoto výboru, ke kterému budu hovořit. Samozřejmě jsou stanoviska i od jiných výborů. A Eh, jde o eh, politiku hospodářské soutěže. Bohužel musíme být velice minimalističtí, pokud je o stanoviska v dnešní době a většinou eh, tam máme tak k dispozici tak jednu stranu A4, takže jsme omezení v tom, co můžeme vyprodukovat. Ale proto si myslím, že musíme být nesmírně disciplinovaní. Z toho důvodu jsem se zaměřila na osm oblastí. Máme osm pozměňovacích kompromisních návrhů, e, které pokrývají ty oblasti, které jsou velice důležité pro hospodářskou soutěž. Měli jsme dobré a na konstruktivní setkání stínových zpravodajů ve Štrasburku. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za to, že se dostavili na ty schůzky a za to, že mě obohatili svými příspěvky. Teď to tedy projdu projdu těmi úvahami stínových zpravodajů a mými. Chtěla bych eh, pouze Prosím, nebavte se tady eh, poblíž mikrofonu. Děkuji. Ten první kompromis Měli jsme tady eh, zasedání o prohloubení, setkání o prohloubení vnitřního trhu, potom druhé setkání o špatné implementaci a prosazování existující legislativ v oblasti dopravy. To jsme považovali za poměrně důležité. Máme tady kompromis o odstranění fyzických, technických a regulačních překážek mezi členskými státy. Potom kompromis číslo čtyři, tam jsme se dotkli digitálních technologií eh, a spolupráci potom vnější politika v oblasti letecké dopravy, kde jsme tedy e, hovořili o věcech, které se dotýkají mnoha zpráv a potom jsme se zabývali e, také e, silniční přepravou zboží a tam je neuspokojivá situace. Potom v bodě 7 jsme hovořili o čtvrtém železničním balíčku a ten závěrečný kompromis se zabýval cestovním ruchem. Pokud jde o prohloupení jednotného trhu a konektivity, tak tady samozřejmě je velice důležité, abychom vytvořili rovné podmínky, ale musíme také respektovat evropské politiky, cíle a principy. Musíme zahrnout sociální rozměr, eh, který v našem textu je zohledněn, tak aby vnitřní trh fungoval hladce. Velmi jsme zdůraznili význam konektivity v dopravní infrastruktuře Samozřejmě je to důležité pro ekonomický eh, rozvoj a poskytování veřejných a soukromých služeb mm, eh, i v různých eh, vzdálených regionech. Pokud jde o špatné prosazování Um, legislativy, tak to bylo velmi důležité, abychom to tam vložili, protože máme velmi komplexní legislativu, která vznikala za dlouhá léta a příliš často členské státy neprovádějí legislativu našeho výboru, eh, která již existuje a je stanovená, je to velmi jasné. A a to není tam, kde víme, že dochází z komplikovaných důvodů k nějakému zdržení, ale je to tam, eh, kde máme eh, dlouho fungující nebo tedy zavedenou legislativu a víme, že vlastně mm, se neřeší v, jednot, v některých členských státech a nezohledňuje. A tady zmiňujeme také spotřebitele, pro ně je důležité, abychom zajistili, že to funguje a abychom zajistili, eh, že trh funguje pro eh, podnik, průmysly, eh, průmysl i spotřebitele, že to důležité i pro životní prostředí, hm, pro zaměstnance. Tady bylo důležité to zmínit. Pokud jde o fyzické, technické regulační překážky, tak tady jsou někdy fyzické překážky, kde se opravdu nemůžeme fyzicky přemístit z jednoho místa na druhé a regulace je často špatně nastavená, někdy existuje nějaká lego, eh, lokální eh, regulace, která brání tomu, co se snažíme dosáhnout, tomu společnému přístupu. A tady opět je to na členských státech, aby se tomu věnovali, protože my chceme zajistit, že usnadníme přeshraniční pohyb a, a územní spolupráci. Proto máme jednotný trh. To má podporovat e, konkurenceschopnost. Dále spolupráce v oblasti digitálních technologií my už jsme tady eh, často hovořili o chytré dopravě, o letectví, námořním odvětví, Galileu, eh, GNSS a tak dále, o tom, jak moudré technologie a digitální technologie se velmi rychle rozvíjí. To je opravdu úžasné a tady je mm, velmi konstruktivní přístup e, ve spolupráci také s výborem ITRE a je potřeba, abychom pokračovali v té spolupráci, protože ono to přináší obrovské výhody všem odvětvím, kterých se to dotýká. Musíme mít dobré právní rámce, které přinesou výhody, aniž bychom příliš zatížili regulačně tyto věci. E, nebudu příliš hovořit e, o té letecké vnější dohodě Pavel o tom hovořil. Letecké odvětví je tím nejvíce regulovaným odvětvím historicky. A samozřejmě je to správně, protože je to velmi klíčový sektor, vytváří velmi kvalitní pracovní místa, ale musí také dodržovat velmi přísné normy a my bychom měli zohlednit práva pracujících v tomto odvětví. Ty musí být velmi vysoce vyškolení nebo kvalitně vyškolení a Evropský parlament tady hraje svou roli, pokud jde o vnější letecké dohody a musíme zajistit, že tady budou dobré podmínky pro ty, kdo v této oblasti pracují. Potom samozřejmě potřebujeme rovné podmínky, pokud jde o silniční přepravu zboží, eh, tak eh, tady my podporujeme komisi v těch opatřeních, nebo v té konfrontaci opatření, kde, kde my tedy velmi odsuzujeme to, že některé členské státy chtějí podkopat jednotu našeho vnitřního trhu. Nechceme zabíhat do detailu, ale to nefunguje. Eh, to by přece proti vnitřnímu trhu. My nechceme nic, co bude narušovat přeshraniční eh, silniční přepravu zboží. Takže o tom jsme se tady zmínili. Potom čtvrtý železniční balíček. Tady bychom si přáli, aby to bylo co nejrychleji uzavřeno a potom samozřejmě tady přijetí toho pilíře, eh, který je eh, potřebný. Paní Tapardel se tady ozývám. Eh, máme tady osmý kompromis, eh, eh, nebo chtěli jsme tam dát ještě cestovní ruch, protože cestovní ruch velmi souvisí s dopravou, je to velmi klíčové pro subdodavatelský řetězec a různé věci, které s tím souvisí. Tak to, to je takový obecný přehled. Dali jsme to na dvě stránky a já myslím, že výbor Ekon to přejme přijme v této podobě. Já děkuji stílovým zpravodajům, kolegům, Martinovi a dalším za podporu. Děkuji. Děkuji. Massiliano Salini. Grazie. Děkuji. V první řadě bych chtěl opravdu poblahopřát eh, kolegyni Foster, protože výsledkem její práce velice rovnovážných 18 kompromisů. Ona vyčerpávajícím způsobem zmínila všechny, ta centrální témata jsou obsažena v kompromisech a já tedy učiním jen několik eh, velice eh, přímočerých eh, připomínek. tomu, co se nedostalo do kompromisu. Ano, hovořili jsme o letiš, letecké dopravě, říční dopravě, silniční dopravě byl zmíněn také čtvrtý eh, balíček s eh, nejrůznějšími tedy charakteristikami jednotného trhu. Nicméně bohužel otázka přístavu není zahrnuta do kompromisu budeme hlasovat o novém nařízení o přístavních službách, ale litujeme, že tady není nějaký kompromis týkající se přístavní politiky. Ale zase tak moc mě to nepřekvapuje. Já jsem zvědavý, jak dopadne to nové nařízení o přístav. V podstatě eh, vyplyne to z práce našich kolegů. Já jsem ale tedy navrhl určit jeden návrh k tomuto tématu v podstatě eh, v tom nařízení o přístavech se věnuje malý prostor konkurenci, transparentnosti při zadávání přístavních služeb a to už je něco, k čemu jsem se vyjádřil i v minulosti, když jsme projednávali nařízení a já jsem se snažil opravdu naléhat na toto téma prostřednictvím a mnou předložených návrhů také státní podpory nějak zůstaly stranou těch kompromisních návrhů. Já předkládám návrh, kde se poukazuje na to, že situace v různých členských státech je velice odlišná. I samotný ten koncept státní podpory v eh, dopravní podpoře může mít takovou negativní konotaci. A co zůstalo dále stranou těch eh, kompromisů? také něco, co se dvakrát eh, bylo zmíněno v našich návrzích, tedy finanční nástroje, konkrétně eh, význam CF e a také eh, fondu EFSI. Dnes si vyslechneme odpoledne komisaře Katajnena, který bude hovořit o Junckerově plánu a některé z těch našich asi pochybnosti, konkrétně tedy fondu EFSI, by se mohly eventuálně tedy ještě zvážit. A na závěr chci ještě jednou poděkovat kolegyni za dosaženou rovnováhu v práci. Takovým syntetickým způsobem předkládá fakta. Ono samozřejmě je to složité, protože ten obsah musí být velice jasný. A z toho toku těch obdržených eh, návrhů je mi líto, že to bylo málo návrhů, které se týkaly investic, ale naopak mnoho návrhů týkající se sociální environmentální oblasti. Ano, to je správné, ale nemůžeme zase nevyužít té příležitosti, abychom tu stanovili tu správnou rovnováhu mezi velkou potřebou mít nezbytné investice na jednu stranu a na druhé straně pak samozřejmě všechno to, co se týká sociálních práv a politik životního prostředí. Děkuji a nyní má slovo Claudia Tapardel. Děkuji, pane předsedo toto stanovisko pro náš výbor je velice důležité, protože nám tímto dává příležitost předložím, předložit kolegům z výboru Ekon, ukázat, jaké jsou tedy priority pro oblast dopravy a turistického ruchu. A samozřejmě je to velká příležitost i pro uh, otázku konkurence. Tímto děkuji ještě jednou paní navrhovatelce. Eh, která eh, zpracovala i námi předložené návrhy. Tady si myslím, že je opravdu zásadní dosáhnout té rovnováhy a zahrnout i tu nezbytnou sociální dimenzi. Pozměňovací návrhy, některé jsou takové doplňkové, eh, my jsme zdůraznili tedy sociální aspekty, nezbytnost zahrnout také ty nové aktéry v té sdílené ekonomice. A naše frakce e, pozitivně nahlíží na většinu kompromisů. My dnes ještě dokončíme, e, dovršíme ten postoj ke kompromisům 1 až 6. Ta možnost zdůraznit ještě více sociální aspekty, co se týče otázek konkurence, to je důležité. A návrhy 1 a 9, e, tam bychom naléhali, aby se hlasovalo odděleně a návrh 16 eh, týkající se kompromisu 6, tady také eh, chceme oddělené hlasování. Myslím si, že obecně jsme tady kvalitně spolupracovali a že to bude kvalitní stanovisko pro výbor Ekon. Telička. Pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit ke kolegům v tom, jak eh, ocenili práci kolegyně Foster, co se týče přípravu, přípravy toho textu i způsobu, jak vedla zasedání stínových zpravodajů. Musím říci, že se mi líbí návrh textu i jeho samotný výsledek. Jsem rád, že byly převzaty eh, nejrůznější návrhy, nicméně opravdu důležité od samotného počátku nastolit tu nezbytnou rovnováhu. A jsem rád, že v případě letecké strategie je tohoto dostatečně dosaženo tímto způsobem, že to e, právě předává to správné sdělení a že se tak soustředuje i na hospodářskou soutěž. Otázka e, jednotného trhu, ta musí být středobodem a je to to základní sdělení, které bychom to měli prosadit. Je to důležité i pro členské státy, aby přistoupili k určitým právním krokům a prostřednictvím správného jazyka. Také je důležité nastolit správnou rovnováhu mezi zjednodušením ekonomických eh, požadavků a zapojení těch sociálních standardů takže nechci tu zacházet do, do nějakých přílišných podrobností, už tu bylo vysvětleno, co je charakterem kompromis, co je obsaženo v kompromisech a já bych eh, za ALDE doporučoval hlasovat pro, ale mám tu eh, možná jednu výhradu. Mnozí z nás nejen v tomto případě cítí, že eh, je tu nějaký návrh, který nebyl dostatečně převzat, ale tady důležité opravdu je, abychom měli vyrovnaný dokument eh, v takovém stanovisku, pokud eh, tady budeme na něco naléhat, tak úplně můžeme zvrátit tu rovnováhu. Takže bych opravdu apeloval na nás, na všechny, abychom prostě eh, minimalizovali ty požadavky na oddělené hlasování a soustředili se na tento text, který je kvalitní a sděluje jasné sdělení nejen výboru Ekon, ale také komisi a členským státům. Děkuji. Nyní Maria Kilenen. Děkuji. Děkuji, ráda bych poděkovala paní zpravodajce, paní Foster, za návrh je to záležitost, která je v parlamentu velmi eh, sporná, protože na ní vládnou nejrůznější návrhy. Nicméně paní zpravodajka zvolila velmi konstruktivní, dobrý přístup. Samozřejmě, že eh, se mi nepodaří eh, se připojit ke všem pozměňovacím návrhům, ale taková je zkrátka politika. Kvůli tedy mezinárodní povaze tohoto odvětví je tu velká mezinárodní konkurence, dejme tomu, v oblasti letectví vládne silná konkurence mezi Evropou a třetími zeměpy, zeměmi a Někdy je to tak, že v Evropě, v Evropském parlamentu se objevuje protekcionistický přístup, který chce tedy eh, chránit evropské podniky a pracovní sílu. Protože v podstatě jde o to, abychom tady eh, chránili naši pracovní sílu před levnou pracovní silou ze třetích zemí. Jsou tu eh, podniky, které dříve měly monopol, jejich monopol je nyní v důsledku změny legislativy rozbit. To znamená, že my řešíme eh, situaci, kterou, která nastane do budoucna o eh, dotace investice a zákazníky tady bojuje mnoho subjektů, dále dochází k digitalizaci, k revoluci. Mm, v technologické oblasti je tu kompetence nebo eh, hospodářská soutěž eh, mezi tradičními společnostmi a mezi společnostmi, které působí v tomto odvětví teprve krátce. To znamená, že je naprosto zásadní stanovit, jaké podmínky budou v tomto odvětví vládnout. A já osobně se domnívám, že ta eh, hospodářská soutěž nemůže, hospodářskou soutěž nemůžeme vidět jednostranně. Není to ani rychlá cesta ke štěstí, ani to není cesta do záhuby. A e, já se zároveň domnívám, že bychom tedy měli přistupovat ke všem podnikům. Stejně, že by měli mít rovné podmínky, musíme e, zaručit mobilitu e, podniků, pracovní síly a tak dále. Celkem za to bychom tedy při našem rozhodování měli mít na paměti, že všechna pravidla by měla v posledku pomoci tomu konečnému spotřebiteli, že by tedy eh, to všechno mělo být zaměřeno na to, aby konečný spotřebitel měl lepší možnosti volby. Pokud vezmeme jako příklad Japonsko, tak právě v Japonsku zvolili přístup zaměřený na zákazníka A o to tu jde. Mají tedy velmi zdravý, rozumný přístup ke struktury, struktuře toho odvětví a já si myslím, že právě my, Evropané, bychom se od Japonců mohli hodně naučit. Ano, děkuji. A nyní Marie Christine Arnotu, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat paní Foster za její práci, která je vždy zajímavá, velmi konstruktivní, jako vždy, i když tady máme Eh, hluboké nepochopení, pokud jde o politiky EU. Jako poslankyně za Francii musím konstatovat, že svobodná hospodářská soutěž slibovaná komisí je eh, pouze eh, zá, záminkou, která vede ke ztrátě pracovních míst a sociálnímu propadu. Dopravní sektor je právě hmm, nedostatečný a to mělo být zmíněno. Ve Francii eh, politika Bruselu měla eh, velmi negativní dopad, eh, vedlo to k téměř úplnému zániku francouzských řidičů, kteří byli nahrazeni zahraničními řidiči jenom pro, zisku zahranič, pro zisk zahraničních forem. To je logika například také vlajkových eh, lodí, eh, tam se to objevuje také, a v leteckém a námořním eh, sektoru tam tím velmi trpí a to se neustále zastírá tím, že se říká, že je to ve prospěch cestujících a spotřebitelů. Například v mnoha evropských podnicích je velký podíl zahraničních firm v Itálii, Ehm, například jinde také XPO, a potom eh, čínská skupina Costco, která také skupuje podíly v Evropě. Takže tady se velmi ohrožují pracovní místa a narušuje se infrastruktura strategické eh, dopravy a Evropská unie místo toho, aby hájila zájmy eh, evropských podniků a evropské pracovní místa, tak eh, to podkopává. Pak je tady další odvětví, které je velmi oslabeno a to je územní plánování. Ve Francii už k němu vůbec nedochází. Takže já upřímně se donímám, že taková politika hospodářské soutěže je odsouzena k selhání a proto velmi lituji, že žádný z našich pozměňovacích návrhů nebyl zahrnut do eh, kompromisních návrhů. Například bych mohla eh, zmínit některé, které chtěli požadovat, aby eventuální vnější eh, dohody hm, které bude komise vyjednávat, byly schváleny zcela transparentně, alespoň tedy národními parlamenty a to nebylo zohledněno. Děkuji. Děkuji. Isabela de Monte. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, stínovým zpravodajům i paní zpravodajce poděkovat za vykonanou práci. jak řekla paní zpravodajka, ten fyzický prostor pro text nebyl příliš rozsáhlý, ale podařilo se efektivním způsobem vypracovat eh, takové syntetické, ale opravdu pádné kompromisy. Eh, například to sdílené hospodářství, to bylo eh, zapracováno, je to důležité téma, pracuje se na tom také na úrovni výboru pro vnitřní trh takže je důležité, abychom o tom začali hovořit již o této chvíle a pak také, co se týče dalších bodů, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za to, že brala v potaz věci jako zlepšení eh, pracovních podmínek pracujících, otázky bezpečnosti, oblast železnic, eh, odstraňování eh, technických bariér při uplatňování toho čtvrtého železničního balíčku a pak otázka turistického ruchu, protože v podstatě na počátku už tam něco bylo, ale teď ta část byla rozpracována, Uznává se tu, že zásadním faktorem pro ekonomický eh, růst, eh, že to je tedy důležitý faktor i pro eh, zajišťování pracovních míst. Děkuji. Marek Stavino z DG Competition má slovo za komisi. Morning, Phil Roberts, DG Move. Uh, Marek. Dobrý den. Děkuji. Já jsem z DG Move. Marek sedí vedle mě. Marek sedí vedle mě, já jsem z DG Move. Ehm, některé ty pozměňovací návrhy, k těm je těžké se specificky vyjádřit, ale naslouchali jsme tomu, co tady bylo řečeno. S mnohými pozměňovacími návrhy souhlasíme, je to velmi vyvážené stanovisko. A zprávy paní Foster jsou vždy velmi precizní a, eh, a komise je vítá. A jak bylo řečeno již v té minulé diskuzi, když jsme o tom poprvé diskutovali, je to velmi dobrá zpráva, komise vítá toto stanovisko a je tady tolik otázek v oblasti dopravy, kde je opravdu těžké se vyjádřit ke každému pozněcímu návrhu, ale některé věci eh, byly mimořádně důležité. To je například železniční doprava a silniční přeprava zboží. A mám tady kolegu, eh, který asi se k některým těm věcem vyjádří. Máte slovo? Děkuji. Jak tady bylo řečeno, tak eh, je to velmi pozitivní, že Evropský parlament se tady eh, domluvil na kompromisu. Tady stanoviska členských států jsou velmi polarizovaná a je obtížné do, dosáhnout eh, kompromis v té současné situaci. A eh, komise, když připravuje tyto iniciativy, tak se snaží nalézt vyváženost, stejně tak jako výbor Trans se snažil tady samozřejmě mezi opatřeními vnitřního trhu, e, přístupem e, k trhu, přístup profesí e, k trhu, také pokud jde o kabotáž a také pokud jde o sociální otázky na druhé straně, o kterých se v současnosti také velmi intenzivně diskutuje a kde potřebujeme nalézt dobrou rovnováhu mezi dvěmi skupinami zemí, které jsou velmi polarizované trochu podrobněji k tomu, oč usilujeme v oblasti kabotáže. Je to velmi obtížná otázka. Není k tomu kompromisní návrh, ale v pozměňovacích návrzích to bylo. A my tady chápeme, že je potřeba postupovat obezřetně a také být jednoznační, pokud jde o pravidla, která musí být respektována, tak aby mohla být prosazena. Prosazování je jedna z klíčových otázek, která výborem TREN byla předložena. Já, pokud tady nebudete mít nějaké specifičnější otázky, nebudu zacházet do podrobností, ale myslím si, že je dobré nalézt tady eh, tento vyvážený hm, začátek. Tady je potřeba abychom dostali informace správné včas, abych nevyvolával eh, špatné eh, abych nedával slovo špatným mm, lidem, ale v budoucnosti to jistě zvládneme. Jackie Foster, děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za velmi konstruktivní připomínky všech stínových zpravodajů. Děkuji. Já si myslím, že velmi často, a to platí pro nás, pro všechny, když máme nedostatek prostoru a musíme přistoupit na kompromisy, tak to velmi často eh, je to tak, že někdy jsou předloženy různé eh, pozměňovací návrhy a vy s nimi možná souhlasíte nebo nesouhlasíte, ale nevejde se to do kompromisu. A jestli tady budou eh, oddělená hlasování a kolegové mm, si budou moci rozhodnout, zda to podpoří nebo nepodpoří. Ale důležité je, aby pozměňovací návrhy byly předkládány. Je to důležité pro nás, pro všechny, bez ohledu na to, kdo je zrovna zpravodajem. Přináší to přidanou hodnotu tak, aby ta zpráva, kterou vypracujeme, byla opravdu stručná a nerozředovala eh, to naše poselství. Takže z tohoto důvodu mnoho poznacích návrhů funguje a některé potom nefungují nebo nepřevezmeme je. Některé skupiny eh, tady měly určité spory, ale my jsme to víceméně vyřešili. Budeme tam mít oddělené hlasování, ale byly tam asi dva případy, eh, kde ty mm, pozměňovací návrhy nebyly zapracovány do eh, kompromisu, protože oni by jinak změnili celé jejich vysnění. Myslím si, že to, co tady říkáte, pane Saliny, eh, je pravda s ohledem na věci, jako jsou finanční nástroje a tyto věci. Ano, je to pravda, ale my jsme byli, měli jsme omezené možnosti, nemohli jsme to tam dát všechno. Já jsem se snažila zaměřit se na někdy trochu jiný úhel pohledu. A to, co jste říkal o investicích, tak to je pravda. A když nebudeme mít investice, tak nebudeme mít dopravní uh, sektor, takže my vždy samozřejmě přejeme eh, dobré a solidní investice bez ohledu na zdroj. A pokud je o eh, přístavy, eh, tak tady, jak si odkazujeme i na pana Fleckensteina, a já jsem vlastně nepodpořila výsledek hlasování o tom nařízení, ale většina to tehdy podpořila a teď to musíme nějakým způsobem dát na své místo, uspořádat. My jsme liberalizovali přístavy u nás ve Spojeném království a, a já jsem to nezmínila, protože tady to je poměrně e, nedávná věc, e, která snad bude brzy uzavřena. A já děkuji také za ten odkaz na cestovní ruch. Eh, je to dodavatelský řetězec, eh, mnoho odvětví závisí na cestovním ruchu a my bychom chtěli eh, podkytovat dobré služby těm, kteří cestují, ať už je to z pracovních důvodů nebo z, v rámci volného času. Děkuji, děkuji vám všem za to, že jste přispěli k dobré rovnováze a souhlasím samozřejmě s mým dobrým přítelem tam naproti, pokud jde o to, že se nevždy shodneme na některých věcech, ale Eh, neschodneme se na tom velmi veselé. Eh, z toho důvodu zkrátka sedíme v různých frakcích, eh, ale já jsem to samozřejmě všechno vyslechla, některé věci jsem možná i zohlednila. Děkuji také Marie Kristin. Marie Kristin zmínila francouzské řidiče. Ano, to by opravdu mohl být argument, ať už to francouzské nebo britské řidiče a tak dále. Ale já uvedu příklad. Já jsem internacionálně zaměřená. Když mi bylo 21, tak jsem eh, začala dělat politiku a eh, můj nejstarší přítel z té doby je Dáč, přítelkyně. Takže to byl Holandián a pak jsem měla uh, tam německé spolupracovníky, polské, francouzské a tak dále. A já musím velmi říci, že jsem byla uh, hrdá Eh, na to, co jsme tam zažili, eh, my třeba v leteckém odvětví, že nejste ve váku a když chcete, aby vaše společnost byla úspěšná, tak prostě eh, se to muselo zohlednit. Všichni, kdo přicházeli, byli vítaní, protože oni přinášeli přidanou hodnotu a ten podnik byl tehdy eh, velmi úspěšný, takže já samozřejmě eh, beru na vědomí to, co říkáte, eh, že třeba někteří řidiči nejsou tak placeni, jak by měli být a že zahraniční řidiči jsou vykořišťováni. Ano, tak by to být nemělo. Ale já jsem chtěla tu otázku otevřít kvůli prosazování, prosazování legislativy v oblasti eh, pracovně právní. To je ale v zodpovědnosti členských států. Takže pokud jsou tady zneužíváni eh, pracovníci v členských státech, tak tam je národní legislativa pro tuto oblast i evropská legislativa. Takže tady je na jejich zodpovědnosti, aby eh, zajistili, že došlápnou na ty podniky, kteří, které vykořišťují pracují, eh, pracující, protože to já samozřejmě eh, ne, neschvaluji. Já jsem byla v odborech asi 15 let, takže eh, to bych chtěla zdůraznit. Ale jinak my samozřejmě jsme mezinárodní, jsme velkým evropským kontinentem a tady vždy docházelo k pohybu a, a to nám pomohlo je to přínos a proto eh, já jsem tak přistupovala k těm pozměňovacím návrhům. Není to osobní, není to kvůli tomu, že bych vás eh, tam nechtěla zohlednit, ale samozřejmě můžeme si dát kávu a promluvit si eh, o těchto věcech společně. Děkuji vám všem a jsem velice ráda, že o tom budeme hlasovat. Doufám, že ty věci prosadíme. Myslím si, že je to dobré stanovisko pro Ekon a já bych byla ráda, kdyby to zapadlo do zprávy Ekonu a já myslím, že oni teď už se nemohou vymlouvat, že toto by se do jejich zprávy nehodilo. Děkuji. Thank you very much. My experience as well. Děkuji. Já taky vím ze své zkušenosti, že veselí lidé mají veselé připomínky, to znamená, že eh, hlasování bude zítra. Nyní tedy musíme naše zasedání eh, přerušit, protože další bod máme naplánován na čtvrt na 12. Rád bych upozornil, že ten časový plán je indikativní. Nemůžeme se na to spolehat, to znamená, že eh, když je tam napsáno čtvrt na jedenáct nebo na dvanáct, tak není eh, jasné, že to bude přesně eh, v ten stanovený čas, ale nyní tedy musíme naše zasedání přerušit, protože hosté ještě nepřišli a ve čtvrt na dvanáct budeme pokračovat dalším bodem. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our heads. Pane předsedo, my ve sluchátkách neslyšíme rumunštinu. Nevím, co se stalo. Bylo by dobré, kdyby to technici prověřili. Dobře, my to tedy do 11.15 prověříme. I think we can start with our tourism task force. Takže myslím si, že můžeme začít eh, s naší pracovní skupinou pro cestovní ruch. Anstalt. Všechny vás vítám na této akci. Bohužel je to tak, že druhý referent, eh, který pochází z Lucemburku, sedí ještě ve vlaku. Eh, byla tam nehoda, takže bohužel nedorazil a proto tedy budeme muset změnit pořad jednání. Nejprve si e, vyslechneme autora studie o rozvoji udržitelného a zodpovědného cestovního ruchu. Studii tedy zadalo naše politické oddělení, zadali jsme ji my jako výbor. E, představení té studie muselo být z časových důvodů, důvodů několikrát odloženo a proto mám velkou radost, že mohu přivítat pana profesora Paula Pietersa z Centra pro udržitelný cestovní ruch a dopravu e, z, Uni, z Univerzity Breda a následně požádáme komisi. Pane předsedo, omlouvám se, stále máme problém s rumunským tlumočením. Vidím, že tlumočníci jsou v kabině, ale ve sluchátkách prostě neslyšíme tlumočení. Vypadá to, že je tady tady technický problém. Nyní je to v pořádku. Funguje to? Tak to je skvělé. Dobře. Hned obdržíte slovo, ale nejprve bych chtěl předat slovo panu Ujlehy, Uj, Ujheli eh, mu za eh, náš výbor. Eh, který to tedy zasadí do širšího kontextu a představí nám aktuální iniciativy v oblasti cestovního ruchu. Task Force eh, társelnökeként eh, bevezettem azt a... Děkuji. Co by člen té skupiny Task Force a co by její předseda, jsem se zabýval evropským cestovním ruchem. To znamená, že jsem chtěl využít pár minut času a diskutovat s výborem. Pokud by mě chtěl kdokoliv doplnit, tak prosím, přihlaste se bez jakýchkoliv problémů. My jsme na plenárním zasedání ve Štrasburku minule hlasovali o rozpočtu a tím jsme dosáhli velmi důležitého strategického úspěchu. Protože společně s EPP jsme předložili návrh, který zavádí projekt s názvem Evropské hlavní město turistiky. My jsme k tomu tedy potřebovali souhlas celého parlamentu a parlament s tím souhlasil. Znamená to, že na příští eh, tři roky jsme dostali eh, prostředky na přípravu a realizaci tohoto projektu. Já jsem všem kolegům řekl, že s nimi počítám. Účastní se toho pan Karlo Korace, s ním jsme se domluvili a i kabinet paní komisařky je ochoten se na tom podílet. Jde nám hlavně o to, aby ten projekt byl koncipován interinstitucionálně, jak doufáme, eh, bude to projekt, který bude trvat několik desítek let. Rád bych tedy informoval kolegy, že před několika dny se konalo setkání mezi čínskou a evropskou stranou na téma cestovního ruchu. Je to tady proje- je to součástí projektu, který se zabývá naší spoluprácí s Čínou. Byly tam zastoupeny i nevládní organizace a rád bych zdůraznil, že to byla tedy iniciativa právě našeho výboru. Rozhodli jsme se, že eh, to zorganizujeme a sice před dvěma lety, to znamená, že na tuto iniciativu bychom měli být hrdí. Pokud můžete, můžete tuto pozitivní zprávu využít eh, ve své práci a můžete se také do toho projektu zapojit. Rád bych vás informoval o tom, že generální tajemník Světového eh, svazu cestovního ruchu zase přijede do Bruselu, bude to 6. a 6. prosince a bude s námi jednat. Já se budu účastnit toho jeho, jeho programu a pokud byste se k tomu chtěli nějak vyjádřit, tak budete mít také možnost. Můžete mi sdělit svoje požadavky. Rád bych vás také informoval o tom, že díky pomoci sekretariátu našeho výboru, díky Uršule, se nám podařilo se účastnit fóra cestovního ruchu v Bratislavě. Řešili jsme otázky, které se týkají i naší parlamentní práce. Budu vás o tom informovat písemně, protože v tuto chvíli tolik času nemám. A nyní ještě jedna krátká informace. Společně s výborem regionu, který sídlí ve budově vedle s naším sousedem, spolupracujeme velmi intenzivně výbor, pro, výbor regionu sepsal zprávu, která je velmi zajímavá. Pokud byste tedy potřebovali informace pro svoji práci, nebo pokud byste chtěli navázat nějaký kontakt ve výboru regionu, tak vám rádi poskytneme jména lidí, kteří se cestovním ruchem zabývají. A rád bych řekl, že počítáme s tím, že se budou konat ještě další společná jednání s výborem regionu. Další věc, pan předseda Krámer byl velmi aktivní v minulosti nebo v nedávné době a vedli jsme zásadní jednání například o programu Interrail. To znamená, že bychom rozdali eh, zdarma karty Interrail. Souhlasilo s, tom mnoho, souhlasilo s tím mnoho frakcí. Já jsem uspořádal pracovní snídani, na kterou jsem pozval dva mladé Němce, které, kteří jsou takovým symbolem té myšlenky. Rozeslal jsem poznámku, pozvánku bude tam přítomen i pan předseda a pokud by se k toho chtěl účastnit někdo další, tak se prosím zapište a přihlaste. Určitě se to týká dopravy a nepochybně je to stěžení pro cestovní ruch. Ještě dvě věci. 15. listopad je důležitý termín. Minulý týden jsem tady rozeslal tuto informaci eh, všem Pozval jsem ředitele asociace pro cestovní ruch pro ticho, Tichomoří a Azii. Je to jedna z nejdůležitějších oblast, eh, organizací v oblasti cestovního ruchu. Oni měli nedávno schůzku v Londýně. My jsme s tímto svazem ještě nikdy oficiálně nebyli v kontaktu a já si myslím, že bychom to měli dohnat. To znamená, že k nám přijede delegace do Bruselu přijedou azijští ministři a budeme společně jednat. A nyní ještě dvě úplně poslední věci. Za prvé, společně se sekretariátem bychom chtěli dosáhnout toho, abychom tedy sezbírali témata pro Task Force, pošlete nám je tak, abychom mohli sestavit program na příští rok. A poslední poznámka. Bylo by pěkné, pokud, pokud bychom v příštím roce oslavili rok udržitelného cestovního ruchu. Rok 2017 tedy bude eh, připomínán v tomto duchu. A pokud byste se o to zajímali, pokud by vás to zajímalo, tak se prosím přihlaste. Já jsem se s generálním tajemníkem Světového svazu cestovního ruchu domluvil, že budeme moci delegovat několik kolegů. E, jinými slovy to znamená, že tedy na jednání celosvětového svazu cestovního ruchu jsou zváni i naši kolegové. To je tedy všechno, co jsem chtěl říci. Máme tu několik hostů z Kanárských ostrovů. Pozvala je paní Ayla Sanders, to znamená, že je můžeme eh, pozdravit a doufám, že dneska eh, v Evropském parlamentu stráví pěkný den, protože Kanárské ostrovy jsou velmi důležitou turistickou destinací v Evropě a eh, jsem přesvědčen o tom, že starostové z Kanárských ostrovů jsou mezi námi budou cítit dobře. Děkuji. Ja, schön, dass Sie da sind. Eh, ano, jsme rádi, že jste mezi námi a slovo má Paul Peters, pan profesor. Okay, thank you very much, eh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mi umožňujete představit vám zde v Evropském parlamentu tuto studii. Já jsem ji samozřejmě nevypracoval sám, bylo nás v týmu sedm výzkumníků z různých institucí ve Francii, v Německu, ve Spojeném království a pak náš tým z Univerzity Breda. Záměrem této studie bylo zjistit jaké jsou stávající aktivity v oblasti vývoje udržitelného eh, udržitelných produktů pro turistický ruch, jak to může na pomoci udržitelnému turistickému ruchu, což jsou tedy dvě odlišné věci, ne vždy jsou sladěny. Eh, takový stručný eh, přehled těch hlavních eh, sdělení. Environmentální dopady stále narůstají, klimatické změny plynoucí z letectví nejsou vyřešeny nebo snižovány či vymíceny. Produkty udržitelného turistického ruchu jsou něčím jiným než cesta k udržitelnému rozvoji a zdá se, že jsou to také nesrovnalosti do určité míry mezi turistickou eh, politikami v oblasti turistického ruchu, životního prostředí a dopravou. A, a otázkou je eh, řídit a kontrolovat ten vývoj v oblasti udržitelného turistického ruchu. Takže v první řadě se podíváme na otázky eh, environmentální, ve zprávě je to na straně 25. Samozřejmě, že existuje celá řada environmentálních témat napojená na turistický ruch a dopravu v turistickém ruchu. V roce 2004 jsme vypracovali zprávu na toto téma a, a v podstatě ta dokazuje, že jak si pokulva, pokulháváme v té věci eh, monitoringu. Tyto údaje prokazují externality určitých environmentálních záležitostí, jako příroda, krajina, kvalita vzduchu, klimatické změny. Tyto externality eh, se týkají toho mm, vnitroevropského turistického ruchu v řádově nějakých 45 miliard ročně, pokud tam zahrneme i mezikontinentální eh, eh, cesty mezi Evropskou unii a jinými kontinenty, tam se ty údaje strojnásoby a hlavní náklady plynou tedy z klimatických změn i když tedy ty, eh, tam dávám ty nejnižší ceny za CO2, tak prostě environmentální dopad z téhle položky je největší. Pak jsme se zaměřili na socioekonomické eh, otázky. V první řadě tedy se prokázalo, že turistická oblast je podstatným ekonomickým eh, odvětvím. Je to také sektor, kde zaznamenáváme, že nejvíce těch eh, turistických cest se podniká uvnitř Evropy a pro více než polovinu těch turistických cest, tak ty probíhají na národní úrovni, ne mezinárodní. Ta eh, problematika, ale je taková, i když tu byly určité snahy to vylepšit, je, že prostě ta pracovní místa jsou hodně sezónní, stejně tak pracovní příležitosti a, a o nízké jaksi, platové marže, které uplatňují ty mm, příslušné firmy a podniky, což stěžuje eh, tu možnost zachovat si za všech okolností stejný počet zaměstnanců po celou dobu. Ta studie se zakládala na celé řadě případů, hodnotili jsme 162 případů eh, v této zprávě. Ta případová studie se zabývala celou Evropskou unii, kde situace je poměrně tedy odlišná. Zaznamenali jsme, že většina případů stále závisí na veřejném financování. To bez toho by celá řada z nich prostě nemohla fungovat a pokračovat. Další věc, která tu vyvstala, že neexistuje nějaké kvantitativní hodnocení dopadů těchto případů na sociálně environmentální otázky, spíše jenom ten ekonomický faktor se hodnotí, takže tu pravdu jak si nevíme zatím. A dále se objasnilo, že ve většině případů jsou to cesty do určitých destinací, tedy že se rozvíjejí určité destinace a to znamená, že doprava zase do a z těch destinací není zahrnuta, možná jen nějakých pět či deset případů zahrnovalo právě i podrobnosti ohledně dopravy. Při, uvedu příklad. Toto je takový pří, typický příklad i s dopravou, ty alpské perly, to je eh, spolek 25 destinací, eh, které prostě sloučily své síly, aby pomohli turistu a dostali se tedy do těchto destinací takovým environmentálně nakloněným eh, přístupem a napomáhá to tedy samotnému konceptu udržitelnosti. Ve většině těchto případů jsou poměrně úspěšní, dokonce i v oblastech, kde nemají e, železnici, tak e, se jim podařilo, aby se ti návštěvníci e, vraceli po železnici, že nějak zorganizovali ty poslední kilometry železnice na regionální úrovni. Pak tedy z těch 25 je to tedy těch 25 destinací, ten eh, počet se zachovává, eh, ten eh, počet se nenavyšuje, je to tedy takové malé množství z těch celkových asi tisíc, z toho celkového tisíce destinací v alpském regionu. Také jsme se zaměřili na politiky, napojené na udržitelný turistický ruch a dopravu a z toho jsme zjistili, že turistické environmentální politiky nejsou vždy sladěny. Například environmentální politiky se více zaměřují na Evropskou unii jako celek a snaží se řešit některé problémy, jako je ten případ klimatických změn, zatímco turistický ruch Ehm, jak si vychází z té nízké úrovně na, do té vyšší, tedy začíná u těch regionálních aktivit, což znamená, aby se vyřešil problém, tedy ty případy, kdy vlastně turistický ruch může vést eh, k klimatickým změnám, tak je třeba na tom ještě více zapracovat ze spodu nahoru. Tady jsem ještě přeskočil. Tady ten eh, graf mm, zase najdete na straně 25 odkaz právě na tuto problematiku. Tedy, že jsme zaznamenali, že rozvoj eh, celkových emisí CO2 na světě, to jsou ty čárkované linie, které klesají, a pak kompromis loňského roku z Paříže, tedy prezumce, že tedy eh, dojde k té dohodě a situace bude vypadat následně. To je ta zelená a pak ta tmavá, červená linie, to je referenční, to jsou globální eh, letecké emise, to zahrnuje právě i ty závazky ICAO dohodnuté v září eh, v Montrealu. A jak můžete vidět, někde v druhé polovině století obě ty linie se skříží. Je to pravděpodobné, že tedy jeden eh, sektor jaksi navýší a zřejmě eh, začne eh, tedy narůstat ten druhý pilíř, na kterém se dohodli v Montrealu na úrovni ICAO, že tedy letectví bude kupovat jaksi ty mm, kompenzace emisí CO2 z jiných odvětví. Oni prostě nebudou snižovat, budou v podstatě platit za emise jiných. A to, že se to kříží emise, neznamená, že už by to nebyly žádné emise. Spíše to, co tu zbývá pro ty o, eh, ostatní. No a někde v roce 2080 se můžou stát eh, negativní a bude tu výzva tedy těch eh, negativních kompenzací, pokud to tak mohu nazvat. To znamená, letecká oblast, ještě nevyřešená oblast a měla by se vyřešit v blízké budoucnosti. Samozřejmě bychom si mohli položit otázku, co eh, turistická oblast pro to všechno dělá. A my ve zprávě popisujeme nedávný nizozemský projekt nazvaný Karma Top Eh, to znamená eh, eh, kalkulátor uhlíkové stopy, plynoucí z turistického ruchu, je to tam poměrně detailní a neobrací se jenom na dopravu jako takovou, ale na všechny druhy dopravy a letectví. Tam je tedy skombinováno Můžete si tedy vybrat mezi jednotlivými lety a rozhodnout, která třeba společnost má podstatnější tu uhlíkovou stopu než jiná. A zase je to taková, takový ten nástroj business to business, mohou to využívat nejen operátoři, ale také ty organizace, eh, manažerské organizace v destinacích. Jsou tu takové odhady nějakých 500 tisíc druhů ubytování po celém světě. Mnohé z nich se samozřejmě nacházejí na území Evropy a to zahrnuje i některé právě ty nejvíce náročné aktivity na emise CO2. To znamená, je důležité tuto otázku emisí zahrnout právě již do přípravy těch projektů a destinací programů v destinacích. Takže mm, takové hlavní závěry. Je tu nedostatek aktuálních dat, jak co se týče environmentálních, tak sociálních dopadů turistického ruchu. Také neexistuje nějaké výhledy do budoucnosti, ani nějaké blízké budoucnosti, jako třeba 10 let, ani do té vzdálenější. Uh, například eh, železniční infrastruktury nebo infrastruktury pro letectví, to, co budujeme, to tu vlastně bude i na konci století, takže by bylo smysluplné mít nějakou vzdálenější vyhlídku k tomu, co nastane. Je to důležité pro turistický ruch jako takový ty iniciativy udržitelného turistického ruchu mají eh, zejména veřejné financování což zdůrazňuje jaksi nedostatek eh, odvětví, jak podporovat soukromou cestou tuto oblast politiky pro turistiku, životní prostředí a dopravu nejsou často sladěny a letecká doprava je stále závažným problémem, který prostě není řešen ani tou iniciativou ze strany ICAO. A Máme tu samozřejmě také doporučení, vyplývá to z těch e, závěrů. Povzbuzujeme k opravdu aktualizaci té studie z roku 2004, abychom měli opravdový obrázek a mohli dohlížet na to, jaké jsou ty environmentální a sociální dopady turistického ruchu. Dále by se zřejmě měly nějak přehodnotit stávající destinace a produkty udržitelného turismu v turistické politice a v neposlední řadě integrovat dopad dopravních projektů do turistického udržitelného rozvoje. Dále respekt ze strany eh, dopravy v turistickém ruchu. Tady si myslím zejména, a je to otázka letectví, železniční síť prostě má mnohem lepší výsledky částečně, protože ty vzdálenosti, které vykonají lidé na železnicích, jsou podstatně kratší než letecky pak eh, také přeprava, eh, nákladní přeprava v letectví, to je to hlavní závažné téma s dopadem na klimatické změny. Dále jsou tu určité argumenty, které vedou k tomu, že turistický ruch je hodně a čím dál více závislý na letectví. A myslím si, že na konci století to bude ještě tak, ale problémy jsou tu e, již nyní i na silnicích a zřejmě stejně tak tomu bude i v budoucnosti a situace se bude komplikovat. A, a dále taková spravedlivější soutěž mezi e, nízkonákladovými přepravci a železnicemi či autobusovou dopravou. Co se týče destinací, zahrnout tedy oblast dopravy právě do té přípravy a řízení destinací. To je takové jedno doporučení z naší strany. A pro samotné podniky je to víceméně zase to samé. Ano, samozřejmě už máme celou řadu systémů s těmi ekoznačkami, v podstatě už je jich tolik, že ten jejich opravdový dopad není tak správný, jak by měl být. To je zase oblast, která by se měla ještě vylepšit. A samozřejmě, co se týče eh, školení, tady také ještě můžeme eh, udělat mnoho abychom je obeznámili s produkty. No a pak otázka tedy eh, i to zahrnování emisí CO2 při vypracování těch produktů. No a do diskuze tady jsou nějaká témata vhodná pro diskuzi. To je vše z mé strany. Děkuji. Dank für den... Děkuji za tuto prezentaci a nyní se můžeme pustit do diskuze. První řečník má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat pana profesora a poděkovat za tuto prezentaci této studie. Já samozřejmě musím odkázat a také souhlasit s tou definicí, která je tu představena, co se týče tedy udržitelného turistického ruchu. Není to nějaký segment, není to nějaká oblast na trhu, ale je to cesta, kterou by měl celý sektor převzít a jak si ji realizovat prostřednictvím konkrétních iniciativ na úrovni každé destinace. Prostě by tak mělo postupovat celé odvětví jako takový určitý způsob doplnění tohoto udržitelného turistického ruchu bych tady využila a doplnila ten koncept inteligentní turistická destinace, inovativní turistický ruch, jak prostřednictvím technologických infrastruktur, konsolidaci digitalizace tak, abychom zajistili opravdový udržitelný rozvoj destinace a určitého území. Také chci zmínit otázku přístupnosti a navýšení té možnosti, aby to byly destinace přístupné pro všechny, aby mohli zažít ty zkušenosti v daném místě. A ještě chci poznamenat, co se týče doporučení, myslím, že to stále chybí, tedy toto, ta nezbytnost digitalizace, jakožto způsob to, co zmínil pan profesor, tedy ten vztah Eh, mezi turistickým ruchem, dopravou a životním prostředím. Ještě Eh, poznámku, co se týče nedostatečných údajů, abychom věděli kvantitativně, jaký dopad má turistický ruch z environmentálního hlediska, ale také i ze sociálního hlediska. Je to důležité, ten aspekt sezónnosti, pracovních podmínek, protože toto odvětví, kromě toho, že zaměstnává mnoho mladých, zaměstnává mnoho žen a pak jsou tu tedy určité překážky i z politického hlediska. Takže Eh, chci položit dvě otázky. První se týká evropského systému mladých eh, podnikatelů, systém ETIS. Ehm, je to, máte nějaké údaje napojené na konkrétní destinace, protože Evropská komise již tuto iniciativu nepodporuje. Já jsem se obeznámila s touto situací a vy jste o ní věděli, když jste vypracovávali tyto studii. Myslíte si, že tu bude nadále nějaká možnost podporovat tuto iniciativu? A poslední připomínka. Zmínil jste otázku dopravy v turistickém ruchu a že toto přispívá k 8% navýšení emisí skleníkových plynů. Vidím, že doporučujete politiku pobídek pro železnici a také doporučujete limit eh, pro omezení závislosti eh, letecké přepravy. Já pocházím z ostrovní oblasti a tak si kladu otázku, co ostrovní oblasti a státy z ostrovy, které mají jedinou možnost uh, celkově tedy omezenou tu námořní přepravu. Prostě jediná možnost je letecká přeprava, tak ta studie nenabízí žádné řešení pro tyto regiony a já bych samozřejmě na tuto otázku chtěla znát váš názor. Děkuji. Vielen Dank. Jetzt Claudia Tapadel. Děkuji, nyní Claudia Tapadel. Mulțumesc, domnul președinte. Děkuji. Já si myslím, že je velmi dobré, že hovoříme na toto téma na našem výboru, tedy o udržitelném cestovním ruchu. Rok 2017 je rokem rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Světovou organizací pro cestovní ruch to tak bylo stanoveno a velmi vám děkujeme za vaši prezentaci. Je dobré seznámit se s tím, jak to probíhá na lokální úrovni. Samozřejmě je dobré uvědomit že to má vliv na životní prostředí, že se znečišťuje, na konzum a tak dále. My musíme nalézt nějaká řešení, která budou řešit tyto problémy. To potom patří také ke strategii EU pro potírání klimatických změn. Je to samozřejmě jasné a kolegové to vědí. Já bych velmi aktivně chtěla podpořit cestovní ruch v Evropě, ale také udržitelný rozvoj cestovního ruchu. A s kolegy už jsme tady mnohé dosáhli a já bych ráda o některých věcech pohovořila. Jeden úspěch. Něco, co jsme v Evropském parlamentu uspořádali, akci u příležitosti Mezinárodního dne cestovního ruchu budou tam kolegové z Evropského parlamentu a bude tam také zastoupena Evropská komise. Tam samozřejmě eh, přijde Ivo Navračič a také komisařka pro vnitřní trh paní Biankovská. Ti budou přítomni. My jsme samozřejmě chtěli udělat eh, určitou oslavu, ale také upozornit na výzvy, před kterými cestovní ruch v Evropě stojí. Udržitelnost a klimatické změny tady hrají klíčovou úlohu. Je třeba k ním přihlížet. Myslím si, že Evropská unie potřebuje velmi intenzivní investice do infrastruktur, údržby, eh, kultury, lidských, lidského kapitálu a samozřejmě nesmíme zapomínat na investice do ochrany eh, přírodního Eh, bohatství v Evropě. Potřebujeme evropskou strategii pro cestovní ruch. Strategii, která se bude koordinovat na regionální a lokální úrovni, na národní úrovni v Bruselu. Strategii, eh, kde všechny komplexní aspekty, které zohledňují cestovní ruch, budou zohledněny. Teď k té studii k nejlepším postupům k rozvoji udržitelného cestovního ruchu. Já to plně podporuji a mám v to plnou důvěru. E, vývoj udržitelného cestovního ruchu, to znamená, že musíme zohlednit několik nových aspektů, musíme podněcovat turisty, aby se vydávali na některé méně známé e, destinace, e, které jsou ale velmi příjemné. Já jsem například jako Rumunka na koloně na třeba Podunají. A um, tady je obrovský potenciál a tyto přírodní oblasti musí být chráněny. Nesmí být eh, samozřejmě cestovním ruchem ohrožovány nebo to prostředí nesmí být zhoršováno. Musíme podporovat tu udržitelnost, eh, je potřeba využívat místní dopravu no, v tom daném místě. A pak bych chtěla také před něčím varovat. Například můžu hovořit o Podunají, Dunajské deltě, tam je doprava eh, a ta musí být udržitelná, aby netrpěla flora a fauna. Samozřejmě se to týká i moří. Toto je velmi eh, specifická oblast, eh, i když samozřejmě obdobné existují v jiných zemích Evropské unie. Další věc která nesouvisí zcela eh, výlučně s touto zprávou, ale je přesto důležitá. Jde o to, co říkal Ištván, hlavní města evropského cestovního ruchu. Máme tady pana Koraca, někoho z komise. A já nevím, jestli už k tomu projektu jsou známy nějaké podrobnosti. Bylo by samozřejmě velmi pěkné, kdybychom v budoucnosti mohli Eh, tento titul přidělovat nejen těm nejznámějším destinacím. To už vlastně jsou hlavní města cestovního ruchu, protože už se tam směřuje obrovské množství turistů. Ale my bychom měli eh, přidělováním tohoto titulu dělat eh, mm, vlastně reklamu takovým místům, které mají velké, velký potenciál, mají nějakou mimořádnou kulturní uh, Eh, vybavenost, eh, nebo je tam ochra- velmi příjemné eh, přírodní prostředí, chráněné. A díky tomuto titulu tyto místa vlastně budeme propagovat a získáme pro ně více turistů. Bylo by také pěkné, kdybychom měli evropskou strategii pro podporu a rozvoj turismu a také strategii, která by podporovala udržitelnost v Evropě v rámci cestovního ruchu. Děkuji. Děkuji, Jill Evans. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu profesoru Petersovi. Bylo to nesmírně zajímavá prezentace a studie, která upozorňuje na celou řadu věcí, o kterých můžeme dnes diskutovat. Nejprve bych chtěla říci, že jsem byla velmi potěšena A, a, Já si myslím, že tady je velký potenciál pro udržitelný rozvoj a komunikace jsou problematické a my potřebujeme lepší vlaková spojení. To tedy celkově zlepšuje dopravu. A teď další věci, o kterých jste hovořil, to jsou ty ekoznačky a e, zelené značky. A jak jste říkal, tak my jich máme stovky v Evropě v tuto chvíli. Některé z nich jsou velmi úspěšné, ale já si myslím, že to může být matoucí pro lidi, kteří tady cestují různými regiony a různými zeměmi, e, protože tady není jednotná norma pro tyto věci. Myslím si, že evropská certifikace těchto známek by byla nesmírně důležitá, protože, jak víme, Eh, tak spotřebitelé to sledují, třeba v potravinách a v dalších oblastech je to velmi úspěšné. A tak by nám to mohlo velmi pomoci i v této oblasti. Existuje mnoho úspěšných lokálních místních iniciativ, ze kterých bychom se mohli eh, napříč Evropskou unii poučit. Uváděli jste tady také příklad Paříže a samozřejmě emise oxidu uhličitého, e, tu potřebu, že potřebujeme aktuálnější studie. E, víme, jaký dopad e, cestovní ruch na klimatické změny má Eh, zejména tedy doprava. A potřebujeme k tomu ale ještě aktualizovanější informace. Myslíte si, eh, že bychom eh, se tím měli zabývat také v souvislosti s dopadem klimatických změn na cestovní ruch, protože například roze nebo dopad na vodní zdroje a tak dále. Mm, dopad klimatických změn na eh, oblast cestovního ruchu, jakým způsobem se to dotýká tohoto odvětví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Má závěrečná poznámka bude o sociálně-ekonomických aspektech. Udržitelnost je samozřejmě velmi širokým pojmem, eh, který zahrnuje i jazyk a kulturu a máme eh, minoritní velšský jazyk u nás a v některých komunitách je to hlavní eh, jazyk, kterým se hovoří. A cestovní ruch na to má samozřejmě také dopad, eh, dopad na kulturu. A, a takže, takže tady to má opravdu obrovský sociální dopad a, a tento bychom měli také zohlednit. Eh, dopad na jazyky a kulturu. Já nemyslím, že je to vždy negativní, v mnoha ohledech to je tedy eh, negativní, eh, ale může to být zároveň využito, aby byl cestovní ruch podpořen, aby byly hm, aby byly využity ty zkušenosti, které lidé, kteři, které lidé získávají tím, že cestují do různých regionů. Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat eh, za ten eh, zájem a za předloženou studii pana profesora Petrsa. Mám několik otázek. Co se týče volby zemí, vy jste řekli, že ty eh, praxe nebo ty návštěvy probíhaly na základě výběru zemí. My možná tady v tom jsme trochu dopředu. To znamená, tedy eh, zabýváme se turistickým ruchem podle jednotlivých obsahů, jako sportovní turistika, který má tedy určitou charakteristiku, své dopady. Pak je odlišný třeba kulturní turistický ruch, tedy návštěva kulturních památek nebo nějaké koncerty nejrůznějšího druhu, nebo zdravotní turistický ruch a podobně. Nyní tedy zpracováváme to téma tak, že se odkláníme spíš od těch jednotlivých zemích, ale spíš, jaký dopad mají ty různé druhy turistických eh, ruchů. A ještě co se týče těch zemí, eh, tak eh, Španělsko se tu nachází zahrnuto do kategorie západních zemí, ale my jsme spíš taková ta mediteránní země. Ano, máme určitou část atlantskou, samozřejmě, to tady máme i pozvané k naše kanárské hosty, což je samozřejmě Atlantský oceán, ale spíš jsme tedy ta středomořská země. A další věc, ty evropské projekty, o kterých jste hovořil, zvolili projekt EDEN, který byl financován Evropskou komisí, ale asi jste pozapomněli na projekt Calypso, což je sociální projekt a tam vlastně mělo dojít k tomu, že ty hotely a ty turistické uh, a ta turistická zařízení v podstatě v průběhu zimy byla úplně lidoprázdná či e, úplně zavřená a e, tedy, že tam měli cestovat třeba starší občané nebo rodiny, které měly e, mít určité dotace, protože mají třeba finanční potíže, takže bych chtěla vědět, jakým způsobem tedy se nahlíží na možnost znovu něco takového zavést. My nyní zpracováváme otázku oběhové, oběhového hospodářství, ale týká se to spíš tedy produktu a materiálu, ale asi to budeme někdy muset také eh, zobrazit do oblasti služeb, tedy že i služby od samotné, eh, samotného svého vytvoření budou muset být zpracovávány a nahlíženy tak, že budou spadat i oni do toho oběhového hospodářství a že tu mohou být nějaké negativní externality. Takže zase bych chtěla vědět, jak nahlížíte na tento důležitý prvek. A pak oblast letecké přepravy. Já podobně jako kolegyně, která tu již pohovořila, také jsem proto, aby se zaměřilo eh, na eh, ostrovy, na vzdálené eh, oblasti, protože většina tam ani nemá možnosti eh, námořní dopravy. Prostě to letectví tam bude mít svůj dopad, ale je možné přijít s nějakými inovatorskými prvky. A pak eh, ty turistické sazby. Ve Španělsku jsme se snažili na pomoci, vylepšit, přeorganizovat ten masový turistický ruch prostřednictvím nějakých sazeb a víme, že e, třeba e, v těch zemích původu, pokud pojedete na pláž, tak to bude stát tolik a tolik, pokud ne, tak je to zase jiná cena, ale víme, že v některých těch destinacích e, je určitá turistická sazba nebo nějaké zdanění a to přivádí k šílenství ty turistické operátory, takže nevím, jak civilizovat tu možnost uplatňování těchto sazeb. A pak se tu hovořilo také o dopadu na emise, ale myslím, že je třeba se zabývat také tím, jak jaký dopad má klimatická změna na turistický ruch, protože jsou tu destinace, které již nyní trpí dopadem klimatických změn. Většinou tedy jsou to regiony, které právě vyloženě závisí jenom na, tom, na té monokultuře, na tom turistickém ruchu a nyní jsou tedy ovlivněny Eh, klimatickými změnami a je to tam u nich všechno jinak. Děkuji. Isabella de Monte. Děkuji, Isabela de Monte. Děkuji, pane profesor. Eh, děkuji všem, kteří se podíleli na této studii. Ráda bych také poděkovala panu Koraca z komise. Děkuji všem za jejich příspěvky. Nejprve bych ráda konstatovala věc, která asi nikoho nepřekvapí. Z té studie vyplývá, že většina turistů pochází z Evropy. Ve zprávě kterou sepisuji já, jsme dospěli k ještě, ještě k jednomu závěru. A sice, že do budoucna už tomu tak být nemusí, že do budoucna už Evropa nebude tím světovým regionem, který produkuje nejvíce turistů. A tomu se musíme v naší politice cestovního roku přizpůsobit. Musíme dbát na to, aby tady byl integrovaný přístup. Musíme dále podporovat místní eh, dopravu, protože zatím je to tak, že pouze 4 turistů používá tu místní veřejnou dopravu. Pokud jde o leteckou dopravu, tak tady už jsme eh, učinili spoustu věcí. Snažili jsme se například eh, podporovat alternativní paliva, eh, takže díky tomu do budoucna bude možné snižovat emise. Je to koncept jednotné evropské nebe, i to je pozitivní. Eh, dalším důležitým bodem je zdraví, eh, protože se stále častěji objevuje takzvaná zdravotnická turistika, to znamená cestování za zdravotní péčí. Je to trh, který je v tuto chvíli okrajový, nicméně jeho význam stále roste. Udržitelný cestovní ruch. Udržitelný cestovní ruch eh, nastane tehdy, pokud eh, budeme při přepravě využívat alternativních zdrojů energie. Většina lidí, kteří volí alternativní zdroje energie se zároveň snaží snížit svoje náklady. Změny e, dosáhneme, pokud tedy to bude ku prospěchu konečných spotřebitelů, ku prospěchu samotných turistů. Pokud se podíváme na sdílenou ekonomiku a celý s tím spjatý koncept, tak eh, dospějeme k tomu, že pokud k ubytovávání turistů budeme využívat spíše soukromých bytů než eh, hotelů, tak by to eh, také mohlo pomoci. Je, další věc je, když tady budou lidi používat sdílená auta. Zároveň ale nemáme žádnou studii, která by naznačila, jak to se sdílenou ekonomikou je, jaké trendy tady eh, můžeme pozorovat. Děkuji. Děkuji. Nyní máte ještě možnost reagovat eh, na to, co bylo řečeno, pane profesore. Ano, velmi děkuji za všechny otázky a podněty, které tu zazněly. Bylo jich poměrně dost. Na některé z nich se budu muset podívat. Pokud jde o evropský systém indikátorů v oblasti cestovního ruchu, tak víme, samozřejmě víme, že to existuje a já mohu pouze souhlasit s tím, že eh, bychom je tedy měli lépe využít. Měli bychom je eh, využívat tak, aby to mělo v Evropě kýžený efekt. Potenciálně je to tady součástí toho systému. Několikrát zazněla otázka, jestli by nebylo lepší tu dopravu přesunout z oblasti letectví eh, k jiným způsobům dopravy. Hmm, specifické je to u těch vzdálenějších regionů nebo u ostrovů. Je to tedy otázka, kterou musíme vzít v potaz, ale domnívám se, že nejprve si musíme uvědomit to, že pokud současný bude pokračovat současný trend růstu letecké dopravy, kterou většina zemí podporuje, tak na konci tohoto století budeme mít desetkrát nebo dvacetkrát vyšší objem letecké dopravy. Já si nejsem jistý, jestli je to tady pozitivní, jestli to potřebujeme k tomu, abychom tady zachránili některé ostrovy, které jsou v posledku eh, tedy minoritní destinace, jestli je to součástí naší reakce na klimatické změny. Byla tu položena několik, bylo tu položeno několik otázek, které se tu eh, které se toho týkaly. Pokud se podíváme na Eh, destinace, kde se provozují eh, zimní sporty, tak eh, si musíme uvědomit, že je velmi nákladné například v Alpách udržet alespoň trochu sněhu. To znamená, že to je součástí té rovnice v zájmu samotného odvětví a to, abychom ty klimatické změny nějak vyřešili, abychom snížili dopady klimatických změn. Další věc. Hlavní evropské město cestovního ruchu. Jde o to, aby se to netýkalo pouze těch renomovaných metropolí. My v tuto chvíli realizujeme projekt Kytos, eh, které, který se zaměřuje na pohostinnost takzvaných inteligentních měst. Mm, my jsme nazbírali zkušenosti s Göteborgem ve Švédsku, protože oni tedy mají e, specifickou marketingovou strategii, chtějí, aby, aby blízké ostrovy tedy byly e, hodnotnější z hlediska cestovního ruchu. E, nicméně s tím měli velké problémy, protože na ten konkrétní ostrov, který, na který se zaměřili, v rámci té marketingové kampaně se najednou vypravilo 10 tisíc lidí a na tom ostrově byly pouze jed, byl pouze jeden jediný veřejný záchod. To znamená, že tady potřebujeme mít určitou rovnováhu mezi tím, o co se snažíme a mezi tou infrastrukturou, která je k dispozici. Několik kolegů zmínilo souvislost mezi letectvím a klimatickými změnami. Jedním z návrhů bylo to, abychom se tady zaměřili na alternativní paliva. Vědecké poznatky napovídají, že biopaliva nám pomohou a je snaží je uplatnit, protože eh, dojde k jednoduché záměně eh, stávajících paliv za ta biopaliva, ale průměrně nesníží uhlíkovou stopu o 100%, ale mnohem méně a některé dokonce tu uhlíkovou stopu zvýší. To znamená, že je z tohoto hlediska problematické. Pokud máme snížit uhlíkovou stopu ještě víc, eh, tak musíme eh, zvolit i jiné způsoby. Nebude to stačit. Já vím, že se objevily studie i o jiných alternativních palivech, ale je to náročné z hlediska spotřeby. To znamená, že bychom tady museli nabízet e, ještě mnohem udržitelnější způsob zdroje energie, například